Can I bring the meeting to order? Zahájíme opět zasedání. A dopolední zasedání zahájíme zprávou ze schůzky koordinátorů, která se konala dnes, říká pan předseda. Koordinátoři rozhodli o nominaci zpravodaje pro IMO, umluvu o IMO, rozhodli se, že budou tři stanoviska. První pozměněný návrh na řízení, kterým se stanoví společná ustanovení o ERDF, ESF, soudržnosti, EIF pro rozvoj venkova a námořní a rybářský fond, to budou zelení. Další byl návrh na řízení o dohledu nad zahraničními námořníky v kontextu mezinárodní spolupráce. Koordinuje to Mezinárodní eh, agentura pro eh, spolupráci, to bude ALDE a třetí stanovisko o regionálních značkách v zájmu nejlepších osvědčených postupů ve venkovské ekonomice, to je zpráva Agri, a protože je tam velký prvek cestovního ruchu, skupina GUE připraví stanovisko. Pokud je o slyšení, budeme mít 29. května slyšení o právech cestujících, cestou, eh, dopravu v červnu, a v září další slyšení. Pokud jde o vnitřní trh a dopravu, cenu toho, že nebude Evropa, rozhodnutí požádat komisi, aby připravila zprávu. Příspěvek TRAN ke strategickým iniciativám v digitálním vnitřním trhu, to je reakce na dopis předsedy výboru pro vnitřní trh. Vyzýváme skupiny, aby poslali připomínky k návrhu dopisu sekretariátu do 15. května. Opět vnitřní trh další dopis od pana Harbra, návrh usnesení o kybernetické bezpečnosti EU a strategii v této oblasti. Já napíšu předsedovi IMCO v této konkrétní věci ve vztahu k oblastem, které se dotýkají dopravy. Otázka k ústním odpovědění bezpečnost silnic, silničního provozu. Rozhodli jsme, že požádáme, aby na černové plenárce byla tato otázka na programu a žádáme skupiny, aby poslali připomínky k návrhu sekretariátu do 17. května. Přizpůsobení železničních koridorů. Rozhodli jsme, že vyzveme komisi, aby přišla na další zasedání výboru a poskytla podrobné informace k navrhovanému přizpůsobení. Komitologie koordinátoři vzali na vědomí zpravodaj číslo 9. To je zpráva ze zasedání koordinátorů. Ano, mnohokrát vám děkuji. Doufám, že jste všichni spokojení. Pan Bradburn? Pane předsedo, děkuji. Já opravdu nevím, kdy jinde to zmínit, ale vy jste mluvil o slyšení o právech cestujících. Měla to být záležitost, která zazněla na zasedání koordinátorů. Já jsem to vždycky bral tak, že práva cestující v letecké dopravě a tento návrh má také komise doplnit obecnějším nebo obecným návrhem o právech cestujících. A na to pořád ještě čekáme. Já jsem neslyšel, že by nastal nějaký pokrok. Je si někdo vědom toho, kdy to komise zveřejní? Nejsem si toho vědom. Týká se to nařízení 261, změny nařízení 261. Já se zeptám komise, napíšeme komisi, požádáme o informaci. Dobře? Děkuji. Takže hlasování. Jako první si ověříme přístroje. Můžeme ověřit přístroje? Zahajujeme hlasování. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. ELS e má jednoho navíc. Pane Groši. Odpojte jednoho z vašich členů. Dobře. Dorazil pan Marinesku? Ano, dobře. dorazil, takže můžeme začít jeho zprávou. Já vím, že byly problémy s dopravou a pane Marinesku, jsem rád, že vaši zaměstnanci dali vědět, že asi budete mít spoždění. To je vždycky dobré vědět o takových věcech, že můžeme pokračovat. Takže toto je zpráva z vlastního podnětu O vnější politice EU v oblasti letecké dopravy řeší se budoucí výzvy a zpravodajem je pan Marnesku. Můžeme přistoupit k hlasování? Dobře. Takže odstavec 1, INTA 1, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. INTA 2, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijat. Kompromis 1, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 2, ano, pro, proti, zdrželi se přijat. Sedmička, pro, proti, zdrželi se přijat. Osm, pro, proti, zdrželi se přijat. Employment 8, kde je pro, proti, zdrželi se Přijat. 9. Pro. Proti. Zdrželi se. Můžeme si to prověřit? Hlasujeme. O devítce. Hlasovali všichni? Hlasování uzavřeno. 17 pro, 24 proti, zamítnut. Desítka pro, Proti? Zdrželi se. Přijat. plus 7 pro. Proti? Zdrželi se. Přijat. Máme tady víc zaměstnanosti než od nás. plus 5 pro. Proti? Zdrželi se. Přijat. plus 6 pro. Proti? Zdrželi se. Přijat. plus 22 pro proti, zdrželi se, přijat. 11 pro, proti, zdrželi se, přijat. 13 pro, proti, zdrželi se. Prověříme třináctku, hlasujeme. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. A návrh byl přijat. Takže teď 12 padá, mp 4 pro, proti, zdrželi se, přijat. 14 pro, proti, zdrželi se, přijat. 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijat. 17 pro, proti, zdrželi se, přijat. Ample 20 pro. Ne, omlouvám se, to padá, padá to. Ample 8, ne, os, ne, návrh 18 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 16. Ample pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Kompromis 4 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 21 A hlasujeme jenom o druhé části návrhu 21, myslím. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. 22. Pro? Proti? Zdrželi se. Můžeme prověřit 22. Hlasujeme. Všichni hlasovali? Hlasování je uzavřeno? Přijato. Teď 24. Pro? Proti? Prověříme 24. Hlasování zahájeno. Hlasovali všichni, hlasování uzavřeno. Zamítnut. 25 pro, proti. Zamítnut. 26 Oddělené hlasování. První část. Celý text až do slov Cost of Carbon Emissions. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Druhá část. Tam ta slova jsou. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Ample 12. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 27. Pro? proti, zdrželi se, zamítnut. 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 29 pro, proti, zdrželi se, přijat. Empl 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Ample 25 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Ample 26 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijat. MP10 pro, proti, zdrželi se, přijat. 33 pro, proti, zdrželi se, přijat. Inta 5 pro, proti, zdrželi se. To prověřím, Inta 5, hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni, hlasování je uzavřeno. Zamítnuto. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijat. Inta 8, pro, proti, zdrželi se, přijat. 37, pro, proti, zdrželi se, přijat. 38, pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Ample 23, pro, proti, zdrželi se, prověříme, Ample 23, hlasujeme. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. A návrh byl zamítnut, bylo to natěsno. Inta 3 pro, proti, zdrželi se, přijat. Apple eh, 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Apple 17 pro, proti, zdrželi se. To prověříme, sedmnáctku prověříme, hlasujeme. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno a návrh byl zamítnut. 39 pro, proti, zdrželi se, přijat. 18 empl pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 19 empl pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 40 pro, proti, zdrželi se, přijat. 41 pro, proti, zdrželi se. 41 prověříme, hlasujeme. Hlasovali všichni? Hlasování uzavřeno a návrh byl přijat 22 ku 20. 42 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijat. 46 pro, proti, zdrželi se, přijat. 50 pro, proti, Zdrželi se. Můžeme prověřit návrh 50. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. A návrh byl přijat. Teď přejdeme na návrh 52. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 9. Inta 9 pro. Proti? Zdrželi se. Přijat. 54, pan Benjen pro, proti, zdrželi se přijat. 55 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se přijat. 59 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Kompromis 9 pro, Proti? Zdrželi se. Přijat. Empl A pro. Proti? Zdrželi se. Můžeme prověřit tento návrh. Já myslím, že byl zamítnut, ale hlasujeme o Empl A. Hlasovali všichni, hlasování uzavřeno. A návrh byl přijat 23 ku 21. Návrh 1, pan Foster pro, proti, zdrželi se přijat, dva pro, proti, zdrželi se. To prověříme, já myslím, že byl zamítnut, ale prověříme to návrh dva Paní Lichtenbergová, hlasujeme. Hlasovali všichni? Hlasování uzavřeno. A byl zamítnut. Návrh 3, pan Foster, pro, proti, zdrželi se, přijat. Ample B, pro, proti, zdrželi se, přijat. Závěrečné hlasování a hlasujeme. Hlasovali všichni, hlasování je uzavřeno. A bylo to přijato, je na 40 pro, nikdo proti, tři se zdrželi. Blahopřejeme panu Marineskovi. A nyní můžeme přistoupit k návrhu doporučení o návrhu eh, dohody mezi Evropskou unii a eh, vládou Demokratické socialistické republiky Sri Lanka o některých aspektech leteckých eh, služeb. Je to zpráva pana Sarvama. Hlasujeme nyní elektronicky jedno hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 43 pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel, jednomyslně schváleno. Dalším bodem eh, je eh, návrh stanoviska k nařízení eh, Rady o použití článku 92 a 93 smlouvy o založení ES na určité kategorie horizontální státní podpory. Máme zde celou řadu pozměňovacích návrhů, některé jsou shodné, všechny jsou od zpravodaje. Pozměňovací návrh 3 je, stej, 3 je stejný jako 10. E, rád o tom budu hlasovat unblock, pokud budete souhlasit. Dobře, budeme eh, muset také odděleně hlasovat o eh, úvodním ustanovení 11. Takže článek 1, 2 a úvodní ustanovení 10 on blok. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní úvodní ustanovení 11, pozněvací návrh 2. Eh, zpravodaje, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. To znamená, že pozměňovací návrh 7 odpadá. Úvodní ustanovení 13 eh, pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní konečné hlasování. Hlasujeme nyní. Hlasovali všichni, takže končím hlasování. A poprvé v mé politické kariéře v tomto Evropském parlamentu jsem zažil eh, jednomyslné schválení zprávy. 44 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Trvalo mi to 20 let, ale dostal jsem se tam. Nyní budeme muset eh, vyčkat až do desáté hodiny, kdy eh, zahájíme slyšení, ale jelikož se pracovali tak dobře, rychle a efektivně, tak vám mohu dopřát 30-minutovou kávovou přestávku až do 10. hodiny ale prosím vás, abyste eh, se dostavili eh, do sálu o několik minut dříve, než eh, přesně v 10, abychom také zahájili včas. Děkuji.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 Not quite sure why we've been plunged into darkness just yet, but we'll, um, we'll uh, carry on. Can I... Nejsem si jist, proč jsme eh, zahlceni tmou, ale budeme přesto pokračovat. Dovolte, abych zahájil toto první eh, zasedání eh, veřejného slyšení o čtvrtém železničním balíčku. Naším cílem eh, dnes eh, eh, je podívat se na veřejný trh osobní a nákladní dopravy v rámci čtvrtého železničního balíčku. Doufám, že do 11. půl 12. zvládneme první část, pak se podíváme na inter interoperabilitu a bezpečnost a jednost Evropské železniční agentury. Úvodem k tomuto slyšení bych chtěl říci, že eh, eh, si velmi eh, cením, že máme více než 16, respektive 13 řečníků v rámci tohoto celodenního slyšení. Myslím, že původně o slovo požádalo více než 30 žádostí. Ehm, tyto eh, subjekty ehm, představovaly eh, různé instituce veřejné i soukromé. Bohužel se mi nepodařilo vtěsnat do programu více než 30 řečníků i při nejlepší eh, vůli. Takže Omlouvám se všem těm, kteří nebyli zařazeni do eh, programu. Není to nic osobního, ale jde o to, že jsme eh, museli eh, a musíme časově toto slyšení zvládnout. Další problém spočíval v tom, že většina řečníků chtěla promluvit k první části slyšení a nikoli k železničnímu balíčku jako takovému. Takže se omlouvám všem těm, kteří se domnívají, že ta tato organizace neproběhla zdárně. Nebylo to eh, mým záměrem, ale určitě si uvědomujete, že eh, se můžete obrátit na poslance. Eh, většina z vás v podstatě tak učinila s vašimi konkrétními názory nebo dotazy. Tento čtvrtý železniční balíček je pravděpodobně jedním z nejvýznamnějších ehm, legislativ eh, v tomto parlamentu eh, anebo eh, řadě volebních období tohoto parlamentu. A to z důvodu určité obstrukce eh, ve vztahu k interoperabilitě v evropském eh, sektoru a eh, také z důvodu určitého zadrhávání se procesu otevírání veřejného trhu s železniční dopravou. Pokud jde o vymezení, co je národní a co je evropské, tak bych chtěl říci, že my samozřejmě pohlížíme na železnice z panevropského úhlu pohledu, nikoli nacionální regionálního či národního. Jedním z minulých problémů bylo to, že právě oni nacionalistické pohledy převládali nad tím eh, panevropským. To mě přivádí k prvnímu řečníkovi. Ostatně chtěl bych eh, říci, že Každý z nich má přesně desetiminutový časový limit. Budu velmi přísný. Prosím, eh, dodržujte tento časový eh, limit. Já jsem v poslední době zažil tolik slyšení, kdy skutečně experti eh, přetáhli svůj limit a je to pak velmi frustrující. Takže prosím, apeluji na vás, dodržujte desetiminutový časový limit. První eh, řečník je Erich Forster, je eh, generálním ředitelem Westbahn v Rakousku a jeho perspektiva bude perspektivou eh, nováčka na trhu. Děkuji vám, děkuji. Já bych vám chtěl stručně podat informaci o Westbahn o tzv. západní železnici a také o našem postoji ke kampani. Několik faktů k naší firmě úvodem máme otevřený přístup v dálkové přepravě mezi eh, Lincem a Salzburgem a nabízíme tento servis téměř týdně, pardon, téměř každou hodinu eh, toho času. Nabízíme také vysoce kvalitní eh, nabídku za velmi rozumnou tržní cenu. Máme kožené sedačky, čtyři bystra ve vlaku, eh, bezplatné Wi-Fi a tak dále. A eh, snažili jsme se, eh, se zaměřit výrazně na zákazníky v tom smyslu, že naše jízdenky platí jeden rok, mohou být vyměňovány kdykoliv bez poplatku při využití železničního tarifu a kdykoliv dojde ke spoždění, což se stane málo kdy, refundujeme jízdné ve výši výši 50% 1 ku jedné eh, jako dobropis eh, za jízdenku eh, napřed, jaká byla očekávání, která jsme měli při vstupu na trh. Bylo to poměrně jednoduché pro investory. Jsme chtěli zajistit férové šance a samozřejmě e, získat návratnost e, férovou e, soutěž z každé strany a samozřejmě nediskriminující podmínky. Chtěl bych vám ozřejmit nejenom perspektivu takovéhoto nováčka na trhu, ale v podstatě také zhrnout všechno to, co se za posledních několik let událo. Myslím, že to ukáže eh, ten celý eh, pestrý vějíř eh, liberalizace. My jsme zcela bezproblémově, rychle a jednoduše získali e, naše příslušné osvědčení o bezpečnosti, certifikáty a tak dále. I registrace e, vagonů, která proběhla e, zejména ve Švýcarsku, protože jsme zakoupili švýcarské vagóny, proběhla díky vzájemnému uznávání cross acceptance v Rakousku v té době. Toho času nemáme registraci pro Německo, tam existují určité problémy s takzvanou automatickou eh, cross acceptance neboli vzájemným uznáváním. První problémy vyvstaly v souvislosti s prvním eh, jízdním řádem. Eh, v rámci sepisování rámcové smlouvy jsme se také zabývali koncepcemi infrastruktury a Měli jsme v plánu, respektive obdrželi jsme v plán 2 hodiny 45. První nabídka byla tomu velmi vzdálená, byly to 3 eh, hodiny a pak 8-minutová mm, zastávka. Eh, proběhlo regulační řízení před železniční organizací a e, došlo pak ke smíru e, a stále ještě to pro nás znamenali, znamenalo tříhodinový jízdní řád. Mezidobí se situace výrazně e, zlepšila, neměli jsme potíže s druhým jízdním řádem a ani pokud jde o přípravu třetího jízdního řádu pro rok 2014, tam to probíhá tež hladce. Ale dodat bych chtěl, že naším problémem je eh, takový, že zcela nevyhovujeme potřebám zákazníků, protože v rámci hodinového časového spektra všechny čtyři vlaky z Vídně výjíždějí každých 20 minut a přijíždějí také každých 20 minut, ale to zcela neodpovídá potřebám zákazníků. Pokud eh, se podíváme na celé prostředí konkurence, tak je nutno jasně říci, že je to charakterizováno tím, že jsme v Rakousku vzdálení od eh, výběrových řízení. V březnu 2010 byl přijat zákon o rozpočtu a tím eh, eh, vznikla také možnost eh, zadávat zakázky bez výběrového řízení a to do hodnoty 100 000 eur. To šlo také eh, ruku v ruce eh, v roce 2011, retroaktivně eh, až od roku 2010 s možností uzavírání dohod o poskytování služeb, což se vztahovalo asi na 11 tisíc vlakokilometrů. Eh, my jsme se ale proti tomu právně ohradili toho času před správním soudem, to stále ještě probíhá, asi to potrvá ještě dva eh, roky. Od té doby došlo také pouze k přímému zadávání zakázek, to znamená bez veřejného výběrového řízení. Dalším eh, tématem, které nás zaměstnávalo v souvislosti se vstupem na trh, bylo to, že eh, ze strany eh, rakouských eh, železnic byla zavedena určitá slevněná jízdenka, počínaje 9 eury a poté, co v, roce, v letech 2005 až 2009 docházelo průměrně o 3,5% nebo k 3,5% zvyšování cen jízdenek a tak v polovině roku 2013 došlo pouze k jedinému zvýšení tarifu a když eh, to propočítáme na čtyři roky, tak eh, mm, to průměrné zvýšení je nižší. Tady jsme zahájili řízení před eh, monopolním úřadem. Dále co nás v rámci ekonomické situace velmi eh, zaměstnává, je otázka eh, takzvaného poplatku za využívání infrastruktury v roce 2012 to eh, představovalo 4 eh, v roce 2013 10 a v příštím roce by to mělo být 14 Když se podíváte na tyto grafiky, tak vidíte, jaký to může mít účinek eh, vzhledem k rozšiřující se struktuře nabídky naší Westbahn. Není to tedy 10 milionů, ale je to až 13 milionů, které musíme na těchto poplatcích odvádět. To překračuje náš plán a je to eh, vlastně ještě další výrazné zatížení našeho rozpočtu, pokud eh, to eh, řízení, které zahájil sám regulátor v této věci, nepřinese jiné rozhodnutí. Také se potýkáme se situací, že kromě našich nabídek. Eh, tady existuje i eh, smlouva eh, s BB rakouskými dráhami, kterým je vlastně část poplatku za užívání infrastruktury a to 80 refundována. Nyní bych to chtěl zrychlit, abych se vtěsnal do těch deseti minut. V zásadě operativně to u nás probíhá bez problému skutečně nedochází k diskriminacím, ale zažili jsme celou řadu problémů v minulosti a mm, všechny tyto problémy si vyžadovaly zásah regulátora, tak abychom e, se dovolali našich možností. Například informace v reálném čase, to napřed bylo zamítnuto, teprve po zásahu regulátora jsme tyto údaje dostali. Dále chtěli jsme e, také Eh, na koleje dostat takzvané promotory. Eh, to bylo napřed umožněno pouze za, vysoké, eh, za vysokých nákladů či vysokých poplatků. Po, teprve po zásahu regulátora jsme se dopracovali k férovým poplatkům. Dále jsme chtěli um, uh, umístovat uh, na uh, nádražích um, takzvané um, informační tabule a sloupy s informacemi. To také bylo napřed zamítnuto a teprve po zásahu regulátora umožněno. Také došlo ke kontraktům s různými reklamními firmami, které obsahovaly určité diskriminující položky. Takže celkem vzato je rozhodující mít regulátora, který eh, vám i nám stojí eh, eh, po boku. A další velmi rozhodující bod je informace o jízdním řádu. Jediný rozumný systém nabízí um, eh, rakouská, eh, nabízejí rakouské dráhy. My jsme se obrátili na eh, kartelový soud nebo proti monopolní soud a tam jsme si vymohli právo, aby nás také zařadili do tohoto jízdního řádu, do tohoto informačního systému systému eh, rakouské železnice. Ještě jeden důležitý bod, který eh, ovšem nesouvisí vůbec se čtvrtým železničním balíčkem. Eh, v Rakousku existují takzvané dopravní svazy a mm, to je ukázkou mm, širokého, tohoto, širokého spektra dopravy Jeden z vás v Rakousku měl eh, eh, smlouvu, podle eh, níž se nové subjekty nemohou čtyři roky podílet na příjmech, respektive na zisku z provozu. A to se týkalo i nás v určitém regionu, tam, kde tato výjimka platila. Nyní, jak si stojíme ve vztahu k zkušenosti a realitě? Je jasné, že eh, je zapotřebí ještě více eh, prosazovat kulturu nediskriminace, ale myslím, že jsme na správné cestě a zcela jednoznačně důležitý je pro nás regulátor. Eh, sázeli jsme na něj v mnoha případech, v mnoha případech nás, nám pomohl a nyní se díky němu pohybujeme na férovém trhu. Potřebujeme více jistoty pro soukromé investory Eh, protože velké skoky v nákladech jsou katastrofou pro soukromé investory. Je nutno jim zamezit. A to poslední je, eh, máme velký zájem o to, abychom eh, pro zákazníka učinili to nejlepší a zejména co nejlépe a nejoptimálněji utvářeli pro něj a pro jeho potřeby jízdní řád. Děkuji vám. Děkuji. Já jsem možná si měl počet tu Eh, vlaječku od Dominika. A nyní se podíváme na další eh, zprávu. Je to pan Mauro Moretti, který je předsedou Community of European Railways, zároveň je to výkonný ředitel CR z Itálie a je to pohled zavedeného provozovatele z pohledu operátora. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážení poslanci, poslankyně, dámy a pánové. Jestli dovolíte, takový stručný pohled na naší organizaci. Máme 80 členů, 23% z těchto členů jsou soukromí operátoři, soukromí provozovatelé. 90% 90 těchto členů se právě jsou aktivní v oblasti přepravy cestující, i když máme i naše členy, kteří se zabývají nákladní dopravou. Proč se zmiňuji o této záležitosti? Protože naše interní rozpravy byly nesmírně komplexní, nesmírně komplikované. Máme různé členství opravdu jsme na toto téma hovořili několikrát. Ovšem dospěli jsme takovému sdílenému názoru, sdílenému pohledu všech eh, provozovatelů a ten návrh, se kterým přicházíme, je společným návrhem na základě stávajících podmínek mohu říci, že opravdu jsou zde skutečné příležitosti, možnosti pro to, abychom dosáhli efektivních změn a myslím si, že dostatečně rychlých změn pro dosažení značného pokroku v oblasti evropských železnic. Celý tento proces, do kterého jsme se zapojili, je proces velice dlouhý, rozsáhlý, bohužel došlo v rámci tohoto sektoru k mnoha závažným rozsáhlým změnám. Samozřejmě, že potřebujeme provést kvalitní studie i do budoucna, tak abychom zajistili vhodné prostředí pro investice společnosti do tohoto sektoru, aby zde panovala důvěra, protože jinak samozřejmě tato aktivita nemůže být kvalitní Samozřejmě, že celá reforma se zabývá tím, jak by mohly být zavedeny provozovatele efektivnější. Podíváme-li se na poslední sedm let, v naší skupině vidíme asi 2,5 miliardový nárůst, to znamená veliké zlepšení, pokud jde o naše společné výsledky. No, ale to samozřejmě znamená pozitivnější a lepší výsledky pro naše občany, cestující, kteří samozřejmě je to přirozené, protože právě od nich získáme příspěvky v eh, podobě daní. No, ale jsou to nové segmenty na našem trhu noví účastníci. 25%, jak už jsem se o tom zmínil, 25% našich členů jsou soukromí noví provozovatelé. Zaznamenali jsme růst v různých oblastech, nebyl to úplně celkový eh, růst, eh, měli jsme 16 16,2 v roce 2010 proti 18,5 rok, rok předtím. Pokud jde o nákladní dopravu, pro nás to znamená součást celkového obrázku, proto potřebujeme i pravidla, pokud jde o intermodální hospodářskou soutěž, potřebujeme vytvořit lepší podmínky, kvalitnější podmínky pro účastníky tohoto sektoru, pro hospodářskou soutěž, na stejném základě, na základě stejných podmínek, tak aby um, měli možnost využívat uh, kvalitní infrastrukturu na všech úrovních. Čili musíme nalézt takový způsob, aby změny, které provádíme, se, obraze, se odrazily i v intermodálním prostředí dopravy jako celku. A když hovoříme o přepravě cestujících, tam bohužel jsme na mezinárodní scéně nezaznamenali nějaké základ, zásadnější úspěchy. Proč tomu tak je? Má to několik důvodů. Vidíme zde ještě pořád mnoho překážek, příliš mnoho eh, problémů, ano, samozřejmě my můžeme poskytovat kolejová vozidla, vagony, ovšem velice často je musíme připravovat na míru podle požadavků konkrétního národního trhu a to je samozřejmě obtížné, nese to sebou další problémy. A pokud tam nejsou technické bariéry, tak se potýkáme s administrativními překážkami, které musíme rovněž překonávat. A to samozřejmě představuje další obtíže přeshraniční fungování se tím pádem stěžuje. My samozřejmě chceme překonat tyto bariéry a překážky. Chceme v rámci tohoto čtvrtého železničního balíčku předvídat mnoho těchto překážek a problémů, tak abychom ty změny, které jsme již provedli v oblasti mezinárodní přepravy cestujících a nákladní dopravy, aby to bylo efektivnější. Další záležitosti, kterým bychom se chtěli věnovat ještě předtím, než se tento čtvrtý železniční balíček stane realitou, je otevření trhu celkové otevření trhu, to podle mého názoru je něco, po čem volají všichni naši členové. Probíhala u nás rozsáhlá interní rozprava, připravili jsme společné stanovisko, které bychom chtěli předložit Evropskému parlamentu i Evropské komisi. Tento čtvrtý železniční balíček by ovšem měl dosáhnout dalšího cíle, a to je stabilita. My prostě nemůžeme neustále se potýkat každé dva, tři roky nějakými, s nějakými dalšími změnami. Potřebujeme opravdu Mm, jasně definovat podmínky pro rozsáhlejší další období do budoucna, tak abychom mohli s klidem investovat, až bychom museli neustále očekávat další změny, které se prostě objevují jako houby po dešti. A zároveň požadujeme vyšší úroveň normalizace, standardizace v celé Evropě, tak abychom překonali zbývající překážky. Měli bychom se podívat nejenom na národní legislativu, národní pravidla, ale vytvořit určitou síť národních provozovatelů, operátorů pro výměnu osvědčené praxe, pro standardizaci pravidel na základě určitých evropských indikátorů, které by měly připravit evropské instituce, Evropský parlament, Evropská komise. A pokud hovoříme o tomto balíčku, První problém, který zde vidíme, je hodnocení kvality tohoto balíčku, tohoto návrhu. Musíme samozřejmě nejprve analyzovat eh, studii dopadů, tak jak ji připraví Evropská komise. Samozřejmě, že do této studie přispěly akademická sféra, mnoho nezávislých orgánů. My rovněž jsme v rámci této eh, Imperial College of London, měli naše experty, kteří se účastnili této studie. Výsledkem je, výsledkem této analýzy je to, že tento návrh nezachází až tak daleko, jak bychom si přáli. Nemáme zde taková ta tvrdá statistická data, nebere v potaz výzkum této oblasti rozsáhlou rozpravu, která již probíhala na základě zkušenosti přímo z terénu. Je to návrh podle našeho názoru, který jaksi si vybírá pouze ty třešničky na dortu některých konkrétních příkladů, tak aby nakonec došlo k podpoře takové té samotné myšlenky celého návrhu a podle mého názoru to prostě bude příliš podjaté řešení. Mohlo by například dojít, já nevím, zda by došlo k využití nebo um, vyšší frekvenci využívání celé sítě. To je sice základ celého návrhu, ovšem zabývá se to, zaměřuje se to pouze přepravou cestujících, ovšem ne, nebere to v potaz nákladní dopravu, která využívá stejné tratě. To znamená, že tento přístup se zhora eh, dolů bere v potaz především přepravu cestující. Ovšem, když se podíváme na kilometry na tratě u nákladní dopravy, tak ta statistika by vypadala trošku jinak. V Itálii máme asi 16 tisíc kilometrů tratí železničních tratí. Ovšem v reále to znamená menší číslo. V Velké Británii se samozřejmě statistiky liší, každá země má situaci trošku jinou a já si myslím, že prostě toto se musí vzít v potaz ve vypracování tohoto balíčku a k tomu podle mého názoru tím nedošlo. Čili celý tento návrh prostě musí být proveden opravdu seriózně, tak aby ta čísla a veškeré statistiky byly ověřené. A nyní trošku komplikovanější záležitost, ano, unbundling, to znamená oddělení provozovatele od infrastruktury Komise podle našeho názoru přišla takovým trošku dogmatickým přístupem, který není založen na ekonomické analýze, která by mohla být řádně podložená. My jsme byli v kontaktu s akademickou sférou, s univerzity v Delfách, v Lícu, Kombornu a připravili jsme naši vlastní studii EBS. Samozřejmě, že budete-li mít zájem, mohl bych vám tuto studii poskytnout. My jsme se snažili zabývat především ekonomickou, ekonomickou udržitelností tohoto návrhu. Vidíme zde navýšení nákladů o 6 miliard eur a naše otázka zní, kdo to zaplatí těch 6 miliard. A to ještě nehovořím o konkrétních podrobnostech, kdo zaplatí tyto náklady. Přenesme to na bedra cestujících nebo budou platit daňoví poplatníci nebo nákladní doprava, jakým způsobem tuto částku získáme. A pokud eh, budeme souhlasit E, s tím, co tvrdí komise, to znamená tak, aby došlo k navýšení využívání této sítě, tyto dodateční náklady by podle našeho názoru mohly narůst až na 15 miliard, což na evropské úrovni je skutečně obrovské číslo. To je věc, která by měla být řádným způsobem analyzována, tak aby ty problémy, které by to mohlo vyvolat, e, mohly být vyřešeny, jakmile tento návrh projde. A když hovoříme o nových pravomocech pro regulační orgány, my s tím souhlasíme, chtěli bychom posílit síť regulačních orgánů, především když hovoříme o přeshraničních službách. A zároveň bychom měli zajistit to, aby všechna tato řešení byla předložena členským státům a aby členské státy poté na základě jasných hlavních ukazatelů a směrů mohli provést i analýzu ekonomické udržitelnosti, toho, jak to bude vypadat v reále. Ano, poprosil pan předseda o ukončení příspěvku. A nyní, pokud jde o otevření trhu v oblasti a národního trhu v oblasti přepravy cestující. Ano, my s tím souhlasíme, ovšem zároveň to musí být vyvážené řešení, musí to být vyváženo i s um, tou nabídkou veřejných služeb v tomto sektoru. Podle našeho názoru k tomu zatím nedošlo a proto se obáváme obně administrativních překážek, které by mohly zablokovat přístup na, do tohoto sektoru na tento trh. Samozřejmě doufáme, že na řešení se nalezne, ovšem v tom přechodném období budeme potřebovat eh, i určité období vzájemného uznávání různých operátorů, různých provozovatelů. Je zde samozřejmě i problém zemí, které nejsou členskými státy Evropské unie. Služby poskytujeme mm, nejenom v rámci Evropské unie, ale i přeshraničně. Čili <clears throat> my přeskládáme takovou potřebu, snažíme se prosadit skutečnou analýzu tohoto návrhu komise, skutečnou ekonomickou analýzu tohoto návrhu, tak abychom mohli dospět k těm správným volbám, správným řešením, které by umožnilo otevření našeho jednotného trhu. Samozřejmě, že unbundling je záležitost, která je důležitá, ovšem zároveň to musí být posíleno transparentním přístupem, posílením jednotlivých operátorů a jejich sítí, tak aby to všechno fungovalo opravdu účinně a efektivně. Německo, Itálie, to jsou země, které mají velice integrovaný systém dopravy. Itálie je jediná země, kde máme ve vysokorychlostních vlacích mm, hospodářskou soutěž a pokud se tam to povedlo u nás v Itálii, tak jinde určitě rovněž. Děkuji, pane Morety. Vidím, že to předseda nebude mít jednoduché, abych všechny udržel v tom limitu 10 minut, ale opět vás prosím, snažte se držet časového limitu. Další je na řadě pohled z hlediska nákladní dopravy. A tady máme Lorda Tonyho Berkeleyho, který je předsedou skupiny pro nákladní železniční dopravu. Prosím. Děkuji, Brianne. Dobrý den, dámy a pánové. Já dnes dopoledne budu mluvit o podmínkách pro růst na evropských železnicích a o tom, jak se to daří čtvrtému železničnímu balíčku z hlediska zprávy a řízení. Nebudu moc mluvit o Británii, toho najdete dost na našich webových stránkách a také moje materiály budou na webových stránkách po tomto zasedání. Stačí říct, že v Británii nákladní železniční doprava narostla o 60 v posledních 10 až 15 letech. Měli jsme sedm různých provozovatelů, kteří mezi sebou soutěžili a máme celkové oddělení tratí, a vlaků. Nejprve bych chtěl říct, jaké jsou podmínky pro růst evropských železnic. Já myslím, že je to celkem jednoduché. Železniční nákladní doprava je liberalizovaná, konkurenceschopná a inovativní, to všichni víme. A já myslím, že nákladní železniční doprava musí být ve stejném postavení, aby mohla soutěžit v rámci železničního sektoru, aby mohla soutěžit se silnicí. Potřebujeme to, co mají silnice, a totiž vnitřní trh pro železnice, aby železnice mohly být konkurenceschopnější, účinnější a schopnější soutěže nebo konkurence. Stejně jako na silnicích můžete jet jedním kamionem přes celou Evropu, to je také stejný cíl pro železnice, aby také byly schopné soutěžit. Takže podle mě potřebujeme jednotný trh železnici na železnici, prostě jednotný trh na železnici v Evropě. Aby to fungovalo, potřebujeme dost železničních podniků, aby vznikla soutěž, protože když nebude soutěž, tak to moc dobře nebude fungovat. Potřebujeme spravedlivou soutěž mezi železničními podniky a aby to bylo možné, samozřejmě musí být také nízké počáteční náklady a nízké riziko pro zakladatele a pro akcionáře, pro podílníky. A to znamená, že akcionáři a zakladatelé musí mít jistotu, že se najednou nestane, že na ně bude mít negativní vliv rozhodnutí členských států nebo změny v legislativě. Oni chtějí dlouhodobou jistotu. A samozřejmě k tomu potřebujete správce infrastruktury, kteří mají konzistentní politiku, kteří dostojí své odpovědnosti, aby poskytovali spravedlivý přístup k železničním terminálům a základním službám, aby zajišťovali spravedlivé a transparentní poplatky pro všechny provozovatele, aby také navzájem spolupracovali a spolupracovali se zákazníky. Rozhodně potřebujeme aby správci železniční infrastruktury zájem spolupracovali, aby spolupracovali v celé Evropě. A poslední věc v této věci, opravdu potřebujeme plnou interoperabilitu. Jde o provoz, přidělování kapacity, standardy a tak dále. Ale společný evropský standard, který bude spravovat a vynucovat Evropská železniční agentura s využitím národních bezpečnostních orgánů, jako, abych tak řekl, subdodavatelů, a k tomu se ještě vrátím, Samozřejmě potřebujeme také regulátory, aby se zajistilo spravedlivé řešení jako odvolací orgán. To je velmi důležité. Já nesouhlasím s panem Marefim. Myslím si, že nepotřebujeme více studií o nákladech nebo spožděních nebo poplatcích. Potřebujeme fungující jednotný trh v oblasti železniční dopravy, který bude fungovat. A nyní ke čtvrtému železničnímu balíčku z hlediska řízení. První věc je, že manažer infrastruktury má odpovědnost za kontrolu všech prvků, které potřebuje k tomu, aby tento železniční systém fungoval, včetně jedn, eh, jízdních řádů, údržby a investic. A jak jsem již uvedl eh, předtím, eh, i koordinace mezi nimi a spotřebiteli, respektive cestujícími. Musí tady být také koordinace s komisí a s vládou vládami. Za druhé, eh, k vytvoření férové eh, hospodářské soutěže vítáme požadavek po úplném oddělení eh, kolejí a vlaku. Pokud k tomu dojde, tak to nebude znamenat žádné priority nebo časové plány pro stávající vlaky. Vidíme to v celé řadě zemí v Evropě, nebudu zacházet do podrobností, ale stává se to. A nezávislí provozovatelé potom trpí. My nechceme žádné skryté dotace mezi stávajícími provozovateli a holdingovou společností. A případně dotace, které se pak předávají provozovatelům holdingové společnosti. Potřebujeme oddělení pracovníků, úředníků a stávajících pracovníků a systému od regulačních orgánů a navzájem. To je dobré východisko, možná, že z dlouhodobého hlediska to nebude nutné. Máme studii pana McNaltyho ve Spojeném království, on asi před rokem mluvil s parlamentem a říkal, že potřebujeme úplné oddělení, aby to fungovalo. A jakmile to fungovat bude, a já si myslím, že Británii to teď funguje, je možné začít blíž spolupracovat, víc spolupracovat, ale opět na základě stejných smluvních a právních ujednání. A samozřejmě potřebujeme nezávislé regulační orgány, aby vynucovali předpisy a aby zasáhli velmi rychle a při nízkých nákladech. Nevítáme navržené pokračování modelu holdingové společnosti. Protože podle mě toto udusí konkurenci, ale pokud k tomu dojde, potřebujeme řádný způsob, jak zmírnit důsledky. Ve čtvrtém železničním balíčku se o to komise poněkud pokusila, ale já myslím, že to třeba posílit. Protože v současné chvíli se navrhuje, že jeden členský stát si může stěžovat členskému státu holdingové společnosti a může říct, že nepustí vlaky této země do své země, pokud se bude domnívat, že to není spravedlivé a konkurenční. Já si myslím, že komise a regulátoři by měli mít moc nebo pravomoc takovou stížnost podat. A nezávislí provozovatelé železnic anebo vlaků, kteří případně trpí nezá, nespravedlivou nebo nekalou hospodářskou soutěží, by měli mít možnost stěžovat si komisi anebo tomu druhému členskému státu, protože já si myslím, že členské státy si navzájem nebudou na sebe stěžovat. Tak to prostě v životě nejde. Není. A potřebujeme tedy další pojistku, pokud máme zachovat model holdingové společnosti. A poslední věc, a já vím, že o tom ještě dnes odpoledne budete mluvit, ale aby jednotný trh fungoval, potřebujeme plnou interoperabilitu a bezpečnost v celé Evropě v rámci jedné, jednoho souboru pravidel, což jsou technické standardy pro interoperabilitu. Ty se musí vymáhat, musí je spravovat Evropská železniční agentura a národní bezpečnostní orgány. Já myslím, že ty by měly být jakýmsi subdodavatelem, aby tak trošku ulehčili železniční agentuře a aby se zajistil řádný přechod na ty standardy. Ale důležité je to, že musíme upustit od národních standardů, pokud nejsou naprosto nezbytné. Británii, jak všichni víte, máme eh, vlaky s malým rozchodem, to je jediný rozdíl. Provozovatele pařknou dobře, máte to trošku menší, ale důležitý je ten systém. Ten systém musí být interoperabilní. Takže podle mě opravdu potřebujeme jeden soubor norem, jeden soubor standardů, který bude spravovat Evropská železniční agentura. A musíme k tomu přejít co nejrychleji. Jedním dobrým příkladem jsou lokomotivy třídy 96, které se pohybují eh, po celé řadě oblastí Evropy, ale potřebujeme toho mnohem víc. Potřebujeme vozový park a potřebujeme stejné standardy také pro výstavbu v železnicích, na železnicích. Takže, dámy a pánové, na závěr bych řekl, že podporuji čtvrtý železniční palíček, Myslím si, že je velmi důležitý. Má potenciál otevřít síť, otevřít trh eh, vůči konkurenci, Povede to k novým myšlenkám, k novým podnětům, k efektivitě, k soukromým investicím a proto k růstu. Toto všechno potřebujeme. Ale investoři musí mít jistotu, že je nikdo nebude zneužívat, nebude s nimi prostě jen tak mávat na základě nějakých právních překážek, které zavedou jednotlivé členské státy, aby ochránili své stávající provozovatele nebo své systémy, nebo co já vím proč. Potřebujeme spravedlivou soutěž, některých členských státech je to těžké a proto tam není mnoho nezávislých železničních operátorů. V některých zemích ano, ale nemají neomezené rozpočty. A já nechápu, jak ty některé velké stávající společnosti mohou kupovat malé provozovatele ve své zemi nebo v jiném členském státě. Odkud berou peníze? Ale na to se musíme zeptat. Takže na závěr bych řekl, že je zásadní, aby ta opatření ze čtvrtého železničního balíčku byla zavedena jako jeden balíček, aby se nerozmělňovala, abychom povzbudili spravedlivou hospodářskou soutěž a změny musí být zavedeny v celé Evropě naprosto a kompletně v přiměřené době. A to napomůže té stabilitě, o které mluvil pan Morety. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Děkuji, mnohokrát děkuji. Děkuji, Tony. A další přichází pohled správce infrastruktury a tady máme paní Moniku Heiming, která je výkonnou ředitelkou EIM, což je organizace zprávců Evropské železniční infrastruktury. Prosím. Děkuji, Briane nemám PowerPointovou prezentaci, pouze několik zásadních poznámek a jsem velmi eh, spokojena, že manažeři infrastruktury eh, také eh, dostali slovo. Jsme velmi vděční za pozvání. Eh, věříme eh, v návrh tohoto čtvrtého železničního balíčku komise. Vzešlo to z potřeby, která byla spatřena již mnohem dříve na trhu. Někteří z vás eh, snad řeknou, měli jsme napřed první, druhý balíček, pak přepracovanou, přepracované nařízení. Proč máme nyní čtvrtý balíček? Čtvrtý balíček vyplňuje mezery a opakují. Proto eh, eh, my tento čtvrtý balíček eh, velmi podporujeme. PSO není naše téma, to znamená veřejná služba a z toho, plnící, z toho vyplývající závazky, takže se tomu vyhneme. Nicméně řízení je pro nás velmi důležité. Dis diskuse o e, řízení by se e, měla zaměřit na e, roli manažerů infrastruktury v budoucím evropském dopravním systému. Role manažera infrastruktury je systémová. My Eh, neplníme pouze dílčí část, protože jakmile nebudete mít infrastrukturu, tak nebudete mít lokomotivy ani vagony. Eh, takže eh, my jsme přítomní od začátku až do konce toho procesu. Dokonce ve Francii máme Eh, zásadní reformu železnic, nevím, kde skončí, ale jeden prvek tam je velmi důležitý a ten my zcela podporujeme. Je to posilování manažera infrastruktury a eh, vlastně eh, slučování manažerů infrastruktury, což je velmi důležité a my to podporujeme. Návrh komise zdůrazňuje způsob, jakým máme zlepšovat výkonnost manažerů infrastruktury. To je něco, co bychom skutečně chtěli naplnit a zdůraznit. Eh, co dělat, abychom naplnili očekávání našich zákazníků, to zde již zaznělo. Také máme uživatele máme e, e, regiony a máme občany. A my jako manažer infrastruktury řekneme, to je skvělé, e, návrh komise o řízení obsahuje zcela zásadní prvky, které jsou pro nás důležité, abychom tuto výkonnost podali, abychom zvýšili naši produktivitu. A neznamená to udělat toho málo, ale udělat to transparentně a tak, aby to mohlo být měřitelné, poměřováno a aby zde existovaly také určité normy a aby se všichni k tomu mohli vyjádřit. To je určitý formát, který bychom my chtěli eh, vzít za svůj, s nímž se eh, stotožňujeme. Z hlediska benchmarkingu a výměny dobrých eh, praxí, to je další věc, k tomu potřebujeme Eh, stanovení eh, kvalitativních ukazatelů. Kvalitativní ukazatele jsou velmi důležité, mají být transparentní a eh, měřitelné. Jsme tedy naprosto ochotní tyto věci řešit, protože to mm, bude mít přínosy pro systém, pro zákazníky, pro regiony a uživatele a domnívám se, že otázka výkonnosti, jak ji zajistit, ukazatelů kvality a tak dále, to bude také určovat budoucnost železniční dopravy a také evropské politiky v této oblasti. A my chceme jít ještě dále. Jako nezávislí manažeři infrastruktury vidíme, že e, tento systém v podstatě e, nefunguje. My Eh, jsme eh, vlastně eh, živoucím důkazem toho, že nezávislý systém funguje lépe. A proto musí všichni zúčastnění spolupracovat. Chceli, chtěli bychom zlepšit infrastrukturu pro uživatele a to velmi otevřeně a transparentně. To znamená, že bychom měli mít jasnou roli a také jasné vymezení odpovědností a funkcí. To uspokojí také regulátora v tom smyslu, že umíme nebo budeme umět spolupracovat, ale velmi jasným a transparentním způsobem. Domníváme se, že jakákoliv eh, pravidla musí platit rovnoměrně napříč Evropou ale zatím eh, to rovnoměrně eh, nefunguje. Je to eh, vlastně velmi nerovnoměrně rozprostřené a proto potřebujeme tento čtvrtý železniční balíček. Nepotřebujeme dva paralelní režimy, bez ohledu na to, zdali tady existuje integrovaný manažer infrastruktury. Musíme mít jeden jednotný soubor pravidel, který by měl být také naplňován a prováděn stejným způsobem. Ten, tyto paralelní, paralelní eh, režimy by eh, eh, měly naplňovat jeden jednotný režim čtvrtého železničního balíčku. A my se k celému tomuto balíčku hlásíme. Další důležitý aspekt je spolupráce, kooperace. To je také velmi důležité i z hlediska přeshraničních služeb poskytovaných stejným způsobem na základě stejných ukazatelů kvality. Přejete-li si to, chcete-li mít jednotnou e, e, hladce průchodnou Evropu, tak musíme mít i takovéto přeshraniční poskytování služeb. Výzvou pro tento sektor je ukázat, že jsme toho schopni a e, my, regula- my manažeři infrastruktury, infrastruktury jsme ochotní to dokázat a prokázat. Možná, že eh, zažijeme i to, že jednotlivé regiony budou spolupracovat, vyměňovat si dobré praxe, nastavovat si vzájemně eh, ukazatele kvality. A v neposlední řadě, jelikož jsme v Evropském parlamentu, poselství na adresu eh, poslanců. Prosím, ponechte tento železniční balíček eh, v jednom, nerozdělujte jej na eh, eh, dílčí části, nevyzobávejte z toho třešinky, to nebude fungovat. Všechny části jsou těsně propojené teprve, když se vyřeší a uplatní jednotlivé jeho části, lze pak implementovat eh, celý tento balíček, aby eh, také hladce fungoval. Takže tento balíček musí zůstat eh, celý, kompletní, je důležitý, protože vyplňuje určité přetrvávající mezery. Pokud ale svůj úkol nesplníte, tak budete muset předkládat pátý, šestý a sedmý balíček, ale u toho bych už e, nechtěla být. Chci, aby se tento balíček dotáhl do konce a do dokonalosti. Děkuji. Well, uh, Monica, we all hope that there's no... Ano, my skutečně opravdu doufáme, Moniko, že žádný šestý, sedmý, osmý balíček zde již nebude. Ovšem, já jsem u mé 15-měsíční vnučky již začal s výukou toho, co by měla udělat do 19., 20. a 21. železničního balíčku, až bude dospělá, čili snažím se opravdu všechno pokryt. Děkujeme. No a nyní samozřejmě velice důležitý pohled zaměstnanců. Máme zde náměstkyni generálního tajemníka ETF Evropské federace pracujících v dopravě Sabine Trier. Prosím, Sabine, máte 10 minut. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Ano, já se velice dívám na ten a analyzuji ještě ty balíček a již jsem unavená z toho. Myslím si, že ho nepotřebujeme. ETF. Ano. 850 tisíc zaměstnanců v dopravě na celoevropské úrovni, pracovníci všech profesí celého sektoru jsou zde zastoupeni a úplně úvodní poznámka. Na konci dne, když hovoříme o kvalitě poskytovaných služeb, o bezpečné fungování železnic, tak potřebujeme samozřejmě kvalitní pracovníky, vysoce kvalifikované, ročné pracovníky, potřebujeme zároveň kvalitní pracovní podmínky, tak aby naši pracovníci mohli odvádět kvalitní práci, bezpečnou práci a zároveň, aby naši zaměstnanci byli motivovaní. Proto vás prosím, abyste na to nezapomínali, když budete dělat rozhodnutí jakožto poslanci Evropského parlamentu v rámci legislativního rámce pro tento sektor PSO, nařízení, to znamená povinnost veřejné služby. Hlavním jádrem celého tohoto návrhu je mm, konkurenční eh, nabídkové řízení pro všechny služby v oblasti přepravy cestujících ve všech eh, částech Evropy, jakožto jediná možnost, která bude existovat a zároveň eliminovat stávající možnosti členských států v této oblasti a kompetentních úřadů zvolit si například mezi možnosti přímého udělení kontraktu nebo eh, výběrovým řízením. Jestli dovolíte, ráda bych připomněla poslancům, poslankyním Evropského parlamentu následující věc. Tak, abychom mohli dosáhnout tohoto nařízení PSO, potřebovali jsme sedm let na stole byla tři různá navržená řešení Evropské komise. Ten původní návrh Evropské komise se snažil již eh, vnutit tuto možnost povinného výběrového řízení. Ovšem to bylo poté zamítnuto v rámci legislativního cvičení a stávající nařízení platí od roku 2009 pouze. To znamená, že jsme pouze v tom první, té první polovině přechodného období, které by mělo být ukončeno v roce 2019. Členské státy musí připravit přechodnou zprávu v roce 2014, 2015, takovou předběžnou zprávu a my všichni víme, jak to vypadá. Realita. Nemáme dostatek zkušeností s tímto nařízením PSO, čili proč? Proč bychom ho měli měnit? Nyní. Ráda bych zdůraznila, rovněž to, že pokud budeme vnucovat pouze jednu možnost organizace veřejných služeb v dopravě, jde proti článku 14 i protokolu 26 Lisabonské smlouvy. Je to v rozporu s těmito články, protože hovoříme o službách v obecném veřejném zájmu, kde se jasně hovoří o tom, že členské státy a kompetentní úřady mají volbu, mají volnost v rozhodování organizace jejich veřejnoprávních služeb. Tuto volnost v organizaci veřejně právních služeb znamená právě to, že by měli mít možnost eh, v rámci nařízení PSO udělovat tyto kontrakty buď přímým udělením nebo prostřednictvím eh, výběrového řízení. Čili podle našeho názoru to jde proti tomuto článku a zároveň protokolu 26, to, že se bude vynucovat pouze jedna možnost. Proto naše federace ETF požádala poslance Evropského parlamentu odmítnout nařízení PSO. Zároveň bych ráda v tomto kontextu poukázala na otázku s určitou sociální otázkou, která je relevantní pro naše pracující, které zastupujeme. Sociální otázky. <clears throat> konkurence. Ať už, je, konkuren, ať už jde o konkurenci, o příjmy, volný přístup nebo získání kontraktu. To v podstatě znamená konkurovat na základě té nejnižší ceny. A pro naše pracovníky to znamená snižování pracovních podmínek. Hospodářská soutěž, konkurence v železničním sektoru, podobně jako v jiných sektorech, samozřejmě většinou je založená i na nákladech za personál. Mm, ovšem mnoho těchto nákladů jsou fixní eh, částky, je velice obtížné je měnit a proto právě ta částka, která je nejjednodušším způsobem měnitelná, je právě Eh, náklad na pracovníky. A právě proto zde dochází k outsourcingu velice často. Co to znamená? Kvalitní pracovní místa v železničním sektoru eh, se mění na prekérní, nekvalitní místa, málo placená místa, pracovní podmínky, eh, tím samozřejmě trpí na základě naší zkušenosti a z mnoho jiných prvků například bezpečnost pracovních míst našich pracovníků, když hovoříme o, kon, o konkurenčním hospodářském o, o, o výběrovém řízení se zhoršuje, lidé nemají dostatečnou, cítí dostatečnou bezpečnost pracovních míst, čili má to mnoho negativních sociálních dopadů na pracovníky v tomto sektoru. Na druhé straně stávající nařízení PSO obsahuje články, které umožňují určité zjemnění těchto dopadů. 4.5 a 4.6 tyto články by měly právě chránit v případech veřejné soutěže pracovníky a zároveň vynucují kvalitativní kritéria do kterých patří i sociální kritéria samozřejmě. Ovšem, tyto články bohužel jsou pouze volitelnými články pokud jde o ochranu pracovníků v průběhu veřejných soutěží. Nejsou to povinné články. A jelikož na druhé straně hlavním cílem je snižování nákladu, jistě si dovedete představit, kolik takových kompetentních orgánů bude se uchylovat k těmto článkům ochraně pracující. Čili podle našeho názoru, jakmile dochází k těmto otevřeným hospodářským soutěžím, sociální ochrana pracovníků by měla být vynutitelnou, měla by být povinnou, což znamená, že v obou etapách eh, výběrového řízení při předávání specifikací, výběrového řízení měly by být podmínky kvalitní, stejné podmínky a na druhé straně, pokud, dochá, pokud dojde opravdu ke změně provozovatele, tak by pracovníci měli být nadále chráněni. Pro nás je velice obtížné vysvětlit našim členům, jakým způsobem nebo jak je možné to, že na evropské úrovni, evropské instituce, evropský legislátor, evropský zákonodáce by mohl vnucovat tato pravidla, by mohl vnucovat fragmentaci celého sektoru, restrukturalizace sektoru prostřednictvím legislativy. A na druhé straně, když hovoříme o ochraně pracujících, tak najednou říká, ne, ne, ne, to už se nás netýká, to je otázka subsidiarity, prosím. Mohu vám říct, že naši pracovníci to nechápou. Toto je ten druhý signál, který bychom rádi vyslali. A když hovoříme o otevřeném přístupu, o liberalizaci, to znamená přepracovaná směrnice, tato druhá část legislativy je velice stručně. My si myslíme, že to je takové vyzobávání třešniček na dortu, to je opravdu pouze takové mazání medu, protože v podstatě hovoří pouze o zisku, a konkurenci pouze na základě dosahování zisku. Co to znamená? Když hovoříme o železničním systému, který představuje určitou síť, prostě tak, aby ta síť byla kvalitní a aby se služby, kvalitní služby dostávaly do těch nejzdálnějších míst, drobných regionů, drobných míst a tak dále. Samozřejmě, že potřebujeme otevřený přístup. Ovšem, tento přístup otevřené, tento ehm, přístup, který navrhuje komise, neumožňuje křížové financování, služeb pro přepravu cestujících, je to vyzobávání třešníček na dortu, co znamená, že vzdálené regiony prostě nakonec budou trpět nižší nabídkou služeb. Jakmile kompetentní orgány mm, dospějí k závěru, že budeme potřebovat tuto službu, tak za to budou muset zaplatit. To znamená, že je to především ta ten privátní zisk, který zde hraje roli a ne um, zájem uh, lidí ve vzdálených regionech. A nyní otázka zprávy a řízení. Naše Federace ETF je proti rozdělení provozu a infrastruktury. Chceme, aby jste fungovaly integrované společnosti a myslíme si, že druhá možnost, takzvaná Chinese Wall, není dostatečnou možností, protože nevyužívá výhod synergii integrovaného železničního systému. Podporujeme všechny ty argumenty, které tvrdí, že neexistuje empirický důkaz o tom, že by toto oddělení bylo nejlepší možností. Představuje to vysoká rizika a zároveň vysoké náklady. Synergie integrovaných systémů se poté nemohou využívat. Nemůžeme z nich těžit. A zároveň naše obavy odborářů, obavy pracujících. Kdyby došlo k totálnímu oddělení, znamenalo by to zničení toho skupinového interního trhu, který je zásadní pro zjemnění negativního dopadu restrukturalizace. Naši pracující eh, na železnicích trpí již poslední 20 let těmito negativními dopady restrukturalizaci v některých zemích dokonce déle, v jiných zemích kratší dobu ovšem celkově řečeno železniční pracovníci prostě neustále trpí tímto permanentním restrukturalizováním posledních 20 let a to znamená restrukturalizace především, kterou vnucuje legislativa Evropské unie, čili pokud tato evropská legislativa zničí i interní pracovní trh, což je jeden z mála nástrojů, který by mohl zjemnit tento negativní dopad. Naši pracovníci to prostě nebudou schopni pochopit interní pracovní trh, aktivněji, protože to umožňuje určitou perspektivu pro skupiny pracovníků, kteří prostě jaksi již nemohou vykonávat své dosavadní zařazení, například ti, kteří byli odpovědní za různé bezpečnostní aktivity, musí podléhat různým psychologickým testům, zdravotním testům, velice často nejsou schopni pracovat až do důchodového věku a právě proto zde existovaly možnosti pro nalezení jiných pracovních míst. Prosím, eh, říká pan předseda, abyste, abyste už eh, ukončil svůj příspěvek. Ještě poslední eh, poznámka. Bezpečnost. My bohužel Nemáme možnost dneska odpoledne hovořit o tom technickém pilíři, ke kterému bychom se rovněž chtěli vyjádřit. Jestli dovolíte ještě dvě minutky, dvě minutky, ne, promiňte, nemohu, říká pan předseda, protože prostě prosím, aby jste ukončila, řekněme vlastními slovy, váš příspěvek. Tak já si myslím, že hlavní je nezapomínejte na pracovníky v tomto sektoru a na bezpečnost. Děkuji. No, děkuji já chápu, že jste nemluvila o bezpečnosti. Jde prostě o to, že tady máme obrovský počet lidí, kteří by chtěli něco říct ke každému tématu, ale zcela jistě naši členové rádi přijmou dokumenty, které byste jim případně chtěla poslat. Další z pohledu cestujících tady máme Žana Paula Žakota, který je místopředsedou Fédération nationale des assistions du usagers de transport z Francie. Takže 10 minut, prosím. Děkuji, děkuji, vážený pane předsedo. Front, to je zkrátka naší federace, kterou se zastupuje. Máme 150 různých asociací, máme tam eh, asi 5000 členů a naším hlavním rolí je bránit naše zájmy našich cestujících a zároveň jsme členem Evropské federace cestujících v tomto sektoru a zároveň se snažíme o ochranu v oblasti životního prostředí. My jsme i členem Evropské federace která se zabývá touto problematikou. Tři hlavní záležitosti, pokud jde o eh, transport, pokud jde o dopravu. První záležitost samozřejmě, že uživatelé využívají určitou síť, která představuje různé mm, harmonogramy, jízdní řády. Druhá záležitost, naše uživatelé samozřejmě potřebují komplexní informace, nezávislé informace a potřebují získat jednotným způsobem jízdenky bez jakýkoliv problémů. Třetí záležitost, naše uživatelé potřebují dopravu, která bude reagovat jednak na poskytování veřejných služeb, eh, veřejného zájmu a zároveň, no, aby to byla efektivní služba. Naše uživatelé samozřejmě, že se snaží přepravovat z jednoho místa na druhé, prostě, ať už je to kole, na kole, nebo um, automobilem, nebo vlakem, nebo autobusem. A samozřejmě, že uživatelé zvážují všechny tyto možnosti a jejich volba záleží na architektuře jednotlivých dopravních prostředků, na síti těchto dopravních prostředků, na kvalitě jednotlivých článků, na informacích, které mají k dispozici ohledně těchto sítí a tak dále. Samozřejmě musí vzít v potaz všechny tyto sítě, Jednak, eh, aby mohli reagovat na, musíme reagovat na potřeby, budoucí potřeby našich cestujících, dále na stárnutí populace, na zvyšování, využívání těchto eh, služeb v oblasti dopravy, ale zároveň potřebujeme snižovat dopad na životní prostředí, negativní dopad, dále je to územní plánování a tak dále. My se prostě snažíme optimalizovat všechny tyto sítě ve všech jednotlivých článcích a prostě v oblasti železniční dopravy se opravdu je to, je eh, to oblast, která tvoří své vlastní podmínky a která je velice specifická. Všechny tratě železniční se musí brát v potaz v rámci celé sítě a zároveň s ohledem na dopad na jednotlivé tratě. A já si myslím, že historičtí provozovatelé samozřejmě musí být vzati rovněž potaz noví provozovatelé. Nesmíme ovšem brát potaz pouze jednotlivé zájmy, ale zájmy celku. První doporučení z naší oblasti vytvořit víceletý plán pro všechny dopravní sítě, tak aby jsme zde měli jasné číselné čl- cíle, investice a tak dále. V Norsku například mají takový druhý scénář, národní scénář. Tyto plány by měly být eh, rovněž eh, v souladu s územním plánováním, s dopadem na životní prostředí, životní prostředí. A druhé doporučení. Tento plán by který připravíme, by měl být plánem pro železnice, pro železniční síť. Měl by být připraven na celonárodní úrovni. Samozřejmě, že musí vzít v potaz i evropská doporučení a různé zprávy, které připravili různé jiné orgány na, um, a země, již se o tom hovořilo několikrát dneska dopoledne. Musíme vzít v potaz eh, i názory organizací, cestujících, nezávislé orgány, nezávislá združení a pokud by došlo k nějakým problémům, tak by zde musel být nezávislý orgán, který by řešil spory a problémy. Ale jsou to informace a jízdenky. Evropská federace cestujících eh, neustále hm, v rámci této směrnice ohledně práv cestujících trvá na tom, že cestující by měl prostě mít takové jednotné okénko, možnost, kde by se mohl informovat e, o e, jízdné, mohl by si, mohl by si tam koupit jízdenku a my podporujeme tento cíl. Služby musí být objektivní a právě proto by měly být nezávislé na provozovatelích. Ovšem, tak tomu tak dneska není, protože velice často um, prostě jsou zde historičtí provozovatelé a Eh, jednotné okénko by prostě nic bohužel nevyřešilo, protože eh, cestovatel by musel neustále se obracet na různá okénka, musel porovnávat ceny a tak dále. Ano, existují zde internetové stránky nebo telefonické linky, ovšem nejsou zde všechny informace k dispozici, pokud jde o jízdenky eh, na například SNCF, když chceme jet z Paříže do Milána, tak se tam nehovoří o telu. To je soukromý eh, provozovatel, který zde eh, mm, existuje, ovšem je zde možnost získat rezervace eh, letec, pro letenky, což je podle mě takové velice paradoxní. Čili tento informační systém a poskytování jízdenek, prostě všechno by mělo představovat mm, jednotné informace. Měli bychom, cestující by měl mít možnost veškerých provozovatelů na jednom místě a dále uh, infrastruktura infrastruktura, ti, kteří řídí infrastrukturu a dále to, zároveň jsou to nádraží a tak dále. My prostě v této oblasti si myslíme, že cestující eh, musí mít možnost eh, zlepšení kvality těchto železničních, železničních sítí, tak aby jste byla, aby na evropské úrovni došlo k totálnímu otevření. My samozřejmě víme, že někteří uh, operátoři prostě jsou proti tomu a podle našeho názoru technické problémy nejsou tak velikého charakteru, abychom nemohli tyto překážky překonat. Služby, veřejné služby a operační provozní účinnost. Někteří, některé podniky v této oblasti ti především mají zájem na krátkodobém zisku, což znamená, že některé mm, nerentabilní služby ruší a nesnaží se je zlepšovat. Právě proto ano, dochází k degradaci těchto služeb, především v nákladní dopravě v některých zemích, zároveň v oblasti přepravy cestujících v, v, v vzdálených oblastech nebo níse osídlených regionech dochází ke snižování těchto, této kvality. Ve Francii například my se opravdu snažíme prostřednictvím filiálky LIS, která je jedním z největších podniků v silniční dopravě, která se snaží v této oblasti rovněž být nesmírně mimořádně aktivní. Samozřejmě, že nesmíme zapomínat ani na dopad na životní prostředí. Samozřejmě, že když dochází například ke, ke zrušení některých železničních linek, tak prostě se lidé začnou uh, přepravovat osobními automobily a tak dále. Nesmíme na to zapomínat, to je samozřejmě eh, logické. A zároveň jsou zde náklady, náklady, které jsou nesmírně důležité v tomto období, kde všichni samozřejmě se snaží šetřit. My se dostáváme nyní ke čtvrtému doporučení a je to otevření pro hospodářskou soutěž jedna, mezi operátory v této oblasti, tak aby došlo ke stimulům i pro technické inovace, obchodní inovace, zlepšování nákladů, snižování nákladů a tak dále. To je podle mě našeho názoru možné a vedlo by to k, k výhodnám pro naše spotřebitele. Dále je to samozřejmě to otevření eh, v oblasti infrastruktury, provozu provozovatelů infrastruktury. My chceme, abyste eh, panovala nezávislost a ne nějaká infuze, o které se před chvíličkou hovořilo. V v podstatě, jak víme, tak eh, první balíček se nyní řeší před eh, soudním dvorem a my se dostáváme do období, když hovoříme o čtvrtém balíčku. A dále je to finanční, soudní nezávislost, organizační nezávislost, eh, nezávislost rozhodovacího procesu. To je rovněž nesmírně důležité při řízení a správě sítí Ovšem je zde samozřejmě i nedostatek pracovníků v této oblasti, co samozřejmě může mít velice negativní dopad. Infrastruktura samozřejmě je, by měla být oddělená od, těch, od eh, operátorů. Nesmíme zapomínat, že neustále ovšem hovoříme o službách ve veřejném zájmu a právě proto to musí být služby nezávislé. Zároveň tato logika je velice důležitá, protože veřejné služby se poskytují na celonárodní úrovni, to jsme se, o tom jsme se zmínili o to, v tom našem prvním doporučení, a zároveň je zde určité propojení národní sítí, veřejného zájmu, finanční podpory a tak dále. Například u nás máme možnost té ER vlaku nebo Intercity na regionální úrovni, pokud jde o specifikace a pro, pro služby my se hovoříme o delegaci služeb ve veřejném zájmu na regionální úrovni. Tam je velice důležité, abyste byla povinná, um, abyste bylo povinné zavedení uh, veřejné, veřejných zakázek, veřejných, um, veřejného zprostředkování. Děkujeme za tento pohled a nyní se dostáváme k dalšímu řečníkovi je to Sense, Unger, která je místo předsedkyni Federální agentury sítí z Německa. Máte 10 minut. Mnohokrát děkuji za pozvání. Ráda bych se představila. Zastupuji federální síťovou agenturu Bundesnetz Agentur. My jsme integrovaným regulátorem. Regulujeme telekomunikační a poštovní služby od roku 1998 energetiku od roku 2005 a železniční sektor od roku 2006. A ještě jedna věc. Nemáme síť evropských regulátorů, nezávislých regulátorů. Nebo máme, jmenuje se Group Rail. Byla založena před, zhruba před dvěma lety a stojí to podívat se na jejich dokument ke čtvrtému balíčku, který jsme schválili a přijali. A tam uvidíte, že regulátoři třeba z Francie, ze Spojeného království, z Nizozemska a z Německa, všech 620 jsme se shodli na postoji k této věci v oblasti zprávy a řízení. To je tady materiál, který byste si měli přečíst. Já se zaměřím na trh eh, pro domácí cestující, vnitrostátní cestující a na zprávu infrastruktury. A ráda bych vám řekla něco o německé zkušenosti. Především pokud je o otevření domácího vnitrostátního trhu pro cestující, toto otevření vítáme. My jsme v Německu už trh otevřeli a máme celkem dobré zkušenosti. Domníváme se, že je tady dobrý vztah mezi konkurenčním růstem trhu a rozvojem trhu. Tady vidíte tržní segmenty, které mezi sebou soutěží, je tam větší růst a lépe odolávají krizi, než by se dalo očekávat, vzhledem k tomu, v jakém stavu je ekonomiku. Také zjišťujeme, že počty provozovatelů, kteří poskytují služby cestujícím na železnici, se zvýšily a také neustále eh, se zvyšuje způsoby nebo různé způsoby módy, takže já myslím, že toto funguje celkem dobře v Německu. Máme určité obavy, z navrženého testu ekonomické rovnováhy, to může vést k tomu, že se vnitrostátní trhy uzavřou. Protože povinné veřejné zacházky vylepšují efektivitu účinnost služeb, zajímá nás to, zajímá nás větší konkurence to je alespoň postoj Federální sítěvé agentury. Je to celkem jasné, ale nakonec vidíme problém, protože ve veřejných zakázkách, ve veřejných soutěžích většinou nejsme příslušným orgánem, zadavatelem. V Německu je to jinak, jsou to jednotlivé spolkové země a případně také federální orgán. Už teď máme tady příslušné orgány, a není nutné zapojovat do toho někoho dalšího. Nyní odpojení. Jak možná víte, funkční a strukturální oddělení a diskuze o těchto věcech ve všech síťových sektorech probíhají už dlouho. Jde o to, jestli by se měly služby a sítě oddělit. Naše stanovisko najdete v prvním řádku. Odpojení není stříbrnou kulkou, my jako federální agentura hledáme pragmatické přístupy k této věci. Když se podíváte na naše zkušenosti s telekomunikací, zjistíte, že máme jenom několik pravidel pro oddělení. Nemáme nějaké zásadní oddělení, ale konkurence nám funguje dobře. Z krize vyplynuly nové kvality, dokonce se objevily investice. Jinde oddělení máme, ale máme i problémy. Samozřejmě oddělení sebou nese výhody, ale i problémy. Zvlášť, když se podíváte na Deutsche Energiebende, uvidíte, že tam spousta problémů s náklady na transakce, se synergiemi. Kdybychom neměli, kdybychom měli integrované operátory, ale je to také otázka finanční síly. Ta je hodně důležitá. A řekněme, že jakési hlavní poselství, hlavní myšlenka je taková, že čím silnější je regulace, tím menší je potřeba oddělení. Když se podíváte na situaci s oddělením, odpojením, najdete monopoly a na druhé straně, na straně poptávky, železniční podniky, které mají největší podíl na trhu. Takže jsou tady i ekonomické zájmy, na vzdory oddělení. A také vidíme že ten stávající holdingový model by se dal zachovat, mohl by vést k větší soutěži, pokud budou nařízení dosti přísná a pokud bude regulátor nezávislý. To je to hlavní. To je hlavní věc. Regulace a odpojení, oddělení se navzájem nenahrazují, ale víceméně doplňují. My souhlasíme s tím, že právní rámec musí zajistit, že správce infrastruktury bude poskytovat přístup k infrastruktury transparentním způsobem, nediskriminujícím způsobem. Tady ten aspekt čínské zdi. Chtěli bychom právní rámec, který by položil jakýsi základ pro nezávislého silného regulátora, aby zajistil tento princip a myslíme si, že toto je dobrý princip ve čtvrtém balíčku ale to navržené pravidlo, pravidlo oddělování možná zachází příliš daleko. I ta druhá možnost, i ta druhá alternativa. Platí to například i pro malé infrastruktury. Ale jeden recept většinou nevyhovuje všem. A pak dohled nad dodržováním pravidla odpojení, to by se mělo zaměřit na silného nezávislého národního regulátora, Neměli bychom dopustit, že budeme mít různorodou různorodý case law. Měli bychom zajistit dodržování pravidel, nicméně navržený způsob je kontraproduktivní. My chceme otevírat trhy, ne uzavírat. A toto by postihlo jen železniční podniky, které mají přeshraniční činnost. A sankce, když se nedodržují požadavky? Nebo částečně se dodržují požadavky? To je otázka, jestli vůbec ty požadavky jsou splněny, aniž by se posoudilo, jak vlastně situace pokračuje, jak se vyvíjí. To by nebylo vhodné. Mnohokrát děkuji. Thank you very much, Mrs. Uh, Hens. Děkuji mnohokrát, paní Hensla Unga. A než Přistoupíme nyní eh, k diskusi. Otázkama a odpovědím bych chtěl uvítat eh, ve výboru delegaci eh, z Rotary klubu. Jsou to hosté pana Bradborna. Vítám vás zde mezi námi. Doufám, že si užijete tento pobyt krátký v Evropském parlamentu a zaujme vás i lecos z této naší debaty o čtvrtém železničním balíčku. Takže mm, kdokoliv z vás je fanouškem železnic, tak mm, se určitě pobaví. Vítejte eh, v našem výboru. Takže mým záměrem eh, eh, nyní je to, že máme nyní tři zpravodaje kteří eh, dostanou nyní slovo jako první, mají možnost vyčerpat pět eh, minuty, ostatní pak mají dvě. Prvním eh, zpravodajem je pan Groš. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl učinit pouze eh, jedno konstatování. Totiž, když eh, tak eh, naslouchám různým názorům, tak mě uklidňuje vyznění těchto názorů. Totiž ani my v parlamentu nejsme ještě zcela zajedno, pokud jde o čtvrtý železniční balíček. Takže na naší i na vaší straně je ještě mnoho potřeby o věci diskutovat. Ale Vzhledem k tomu, že máme nyní slyšení, tak ty komentáře si nechám na jindy a chtěl bych se omezit na několik velmi konkrétních otázek. Ehm, první otázka je adresována na paní Hensla. Nevím, jestli mi eh, odpovíte. Regulátor v Německu například kontroluje také finanční částky, které eh, jsou poukazovány eh, za určité výkony, například zlepšování sítě, zdokonalování sítě, protože finanční platby do integrovaných struktur jsou vždy velmi důležitým prvkem. Eh, na adresu paní Trier eh, pouze jedna otázka. Rozumím eh, vám správně a také po vyslechnutí toho, co řekl pan Žako ohledem, s ohledem na cestující, tak mám dojem a nevím, jestli i vy máte tento dojem, že zájmy zaměstnanců v tomto eh, materiálu jsou zcela eh, jiné než zájmy eh, cestujících. Cestující očekávají, že oddělená struktura přinese více efektivity a výkonu, zatímco vy, co by zástupkyně zaměstnanců, se domníváte, že integrovaná struktura nejlépe chrání a hájí zájmy zaměstnanců a jejich pracovní místa. První otázka souhlasí toto moje zjištění, že je tady rozpor mezi zájmy cestujících a zájmy zaměstnanců. A moje druhá otázka je tato. Jaký byl vývoj zaměstnanosti na železnici? Vycházíme z toho, že v této chvíli ochrana zaměstnanců je silnější a nyní ale do budoucna je spochybňována podle vás. Další otázka ta se týká infrastruktury a mm, řízení infrastruktury, zprávy infrastruktury. pokud jsem tomu správně porozuměl, pro vás eh, je eh, rozhodující nezávislost a také efektivita eh, železnice. Dovedete si eh, ve vašem svazu představit zítra i evropského eh, správce infrastruktury, eh, který vlastně e, e, myslí celoevropsky. Evropský parlament je vždy o několik e, kroků napřed. Zajímalo by mě, zda je to mezi vámi nebo u vás interním tématem a zdali si to dovedete představit, protože by to znamenalo zcela jiný postup a jinou infrastrukturu. Dále. Otázka na Lorda Berkeleyho Vy jste eh, velmi eh, výrazně orientováni eh, na hospodárnost a říká se, že oddělení manažerů infrastruktury a provozovatelů bude velmi nákladná věc. Jak vy na to reagujete? Jaká je vaše zkušenost v tom smyslu, že takovéto oddělení, odpojení bude velmi nákladná výzva? A Nyní se dostávám k panu Moretim. Eh, eh, pane Morety, vy se vyslovujete pro částečně integrovanou, respektive nedogmatickou diskusi o struktuře železnic jak eh, vy pohlížíte na evropského regulátora? Jaký je váš vztah k němu? Protože pokud chceme zítra vytvořit celoevropskou síť, pak ten dohled musí být silný nejenom v dané zemi, ale eh, musí být napříště zaručeno, eh, aby se tady prosadil celoevropský regulátor. Jak vidíte pozici celoevropského regulátora? Dovolíte Pane předsedo, ještě zcela poslední otázka na pana Fostra. Jak dlouho trvá v Rakousku ta celá procedura s regulátorem. Je to procedura, kdy by člověk mohl na to eh, hospodářský, respektive ekonomický zajít na úbytě. Bylo by to eh, smrtelné pro ekonomické subjekty, anebo nikoli. Eh, to znamená, vyplácí se podávat v Rakousku žaloby, je rakouský regulátor nejenom nezávislý, ale také efektivní a přísný. Děkuji. Eh, dobře, a nyní má slovo pan Elka Dráuj, pět minut. Já ještě jednou zopakuji řečníky, kteří se přihlásili, abychom si rozdělili čas a abychom také mohli přidělit um, čas um, našim hostům. Pan Groš, Alcadraz, pan Kohliček, to jsou eh, tři zpravodajové, dále pan Kramer, pan Ziller, paní De Kančian, pan Venjen, paní Durant, pan Savama pan Van Dalen a paní Bilbao, pan Debak, pan eh, Zaríbyho máme čím více řečníků, tím méně času. Chce se ještě někdo přidat? Paní Sehnalová. Nyní uzavírám seznam řečníků. Dobře. Takže dvě minuty pro nespravodaje. Je to bohužel nespravedlivé, ale je to tak. Pan Alkadraui má slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Především chci poděkovat všem našim přednášejícím za prezentace a ano, my všichni víme, jak je to těžké dotáhnout toto cvičení, které jsme zahájili v Evropském parlamentu patrně budeme potřebovat eh, jiný výchozí bod anebo jiný přístup k osobní dopravě. To je jasné protože e, nesmíme ztrácet ze zřetele náš cíl. A naším cílem je vytvořit celoevropský železniční systém, který bude e, výkonnostní a bude také nabízet e, dobrý servis. A nejenom, že bude vytvářet zisky, ale že budou zohledňovány i menší trasy či úseky. Takže účinek na trh nebo tržní účinek není vždy jediným řešením. Samozřejmě musíme zvažovat i ekonomické pobídky, které vedou k větší efektivitě aktivitě, ale musíme také chránit určité dohody eh, veřejné služby. A tady samozřejmě musíme zohledňovat těch více než 700 tisíc zaměstnanců veřejného sektoru. V návrhu komise se hovoří o liberalizaci, ale také o určitých e, smlouvách a tak dále. E, je to vše poněkud chaotické. A hovoří se také o volném přístupu ke e, kolejím pro všechny provozovatele, ale je zde také snaha um, trochu omezit eh, ty eh, veřejné eh, smlouvy a zajistit také i ekonomickou rovnováhu. Ekonomická rovnováha, tento pojem je skutečně důkladně promyšlen. Jinak přece zadáváme určitou zakázku na delší dobu, to souvisí i s financováním a poté rok po roce, po dvou přece lze připouštět ještě i e, konkurenty. Ale e, musíme samozřejmě mít na paměti i ekonomickou proveditelnost. Zdali je to únosné. Obracím se na pana Moretyho a pana Fostra, zdali by na to mohli e, zareagovat. způsob eh, realizace těchto návrhů. To může dlouhodobě vést k tomu, že některé národní monopoly budou nahrazené oligopoly. Pak budeme mít eh, dva, tři velké evropské aktéry, které nahradí stávající eh, provozovatele. Nevím, jestli to je cíl. To skutečně nevím. Jak reagovat, abychom vytvořili protiváhu a abychom i do budoucna měli dostatečný počet velkých důležitých aktérů a nejenom úzký omezený um, počet um, oligoprovozovatelů. Nyní má tedy vše probíhat eh, skrze eh, veřejné eh, výběrové řízení za jakýchkoliv podmínek. Je to správné? Neměli bychom také pamatovat na menší smlouvy o něco, eh, pro o něco větší hodnoty, než eh, je to povoleno eh, nyní? A dále pak sociální rozměr. O tom je v návrhu komise napsáno poměrně málo a bylo by dobře, kdybychom si vyslechli vaši reakci, zejména reakci od těch nových aktérů, například Westbahn. E, souhlasíte s připomínkami odboru? Tady jde také o vzdělávání, e, školení a tak dále. jak e, lze poskytnout potřebné záruky, abychom zamezili tomuto nebezpečí zcela konkrétně se obracím na Westbahn. Eh, jaká je situace zaměstnanců, kteří pro vás pracují? Plní stejné podmínky jako ti, kteří pracují pro rakouské dráhy, to znamená pro toho hlavního a velkého rakouského eh, eh, aktéra. Dále pak ještě k strukturám na adresu paní Hensla. V zásadě obhajujete německý model, tak jsem to pochopil. Dobře konkurence funguje dobře, máme-li integrovaný podnik, ale kromě národní dimenze máme i evropskou dimenzi. Jak tam lze zajistit férovou soutěž? Jak zamezit, aby společnosti, které hrají nyní důležitou roli, se neocitli ve výhodě vůči ostatním? a třeba i vůči eh, subjektům ve třetích eh, zemích, které mm, se stanou obětmi určitého, eh, určitých fúzí nebo slučování. Samozřejmě pobytky jsou důležité. Vy se vyslovujete pro eh, rozdělení infrastruktury a provozovatele, ale eh, dnešní eh, legislativní rámec hovoří o mezinárodních koridorech pro nákladní železniční dopravu. Stačí to, anebo bychom měli v tom čtvrtém balíčku vytvořit ještě mm, další možnosti, abychom zajistili koordinaci lépe než toho času? Děkuji, pane Alcatrávi, s vámi si budu muset promluvit, vy nedodržujete čas. Pan Kohlíček. Ano, obecně. Jinak, Michael, víte, jinak to prostě nejde. Pan Kohlíček. Děkuji, pane předsedo. Eh, já jsem velmi pečlivě poslouchal všechny diskutující, zatím nikdo neřekl, že oddělení infrastruktury od provozu přineslo větší výkony, ať už v nákladní dopravě nebo v přepravě osob. Když místo jednoho zavedu osm přepravců, tak mi klesnou výkony. To je zatím jediný výsledek, který jsem slyšel od všech, kteří zatím vystupovali kromě Velké Británie, kde nejdříve došlo k úplnému rozvalu a teď se samozřejmě ty ikony zvyšují. To je pochopitelné, když jdu od nuly. Za druhé, hlavně v menších státech je jen několik málo ekonomicky zajímavých tras. Westbahn nám to předvedla, protože Linec Vídeň, to je hlavní trasa v Rakousku, možná tam najdu ještě jednu takovou trať, a to všechno ostatní je ekonomicky naprosto nezajímavé. To je přesně cherry picking. Za třetí, plošné dohody u služby veřejné dopravy zahrnují různě lukrativní tratě, nikoliv jen to hlavní. A jestli budu dělat výběrové řízení na ty hlavní tratě, tam se mi lidi poperou, a na ty vedlejší, kdo to bude platit. To je ohrožení služby veřejné přepravy. A za, za čtvrté, kapacity tratí nejsou nekonečné. Už dneska v řadě států nemáme kapacitu na tratích pro nákladní dopravu. A teď ke konkrétním věcem, které se týkají například té mé směrnice, která má být zrušena. Tak já bych tam chtěl poznamenat, že pokud zrušíme tu směrnici, tak zejména těch federálně nebo celostátně vlastněních tratí se to nejvíce bude týkat. Ta finanční kompenzace která je tam předpokládána a která se v minulosti eh, uplatňovala, tak ta by byla vlastně zrušena. Čili pokud tohle nebudeme integrovat do jiných materiálů, tak by bylo nevhodné onu směrnici rušit, tam, kde jsem zpravodajem. A ještě dvě věci, dvě poznámky. Za prvé, článek 63 recastu prvního železničního balíčku předpokládá, že komise předloží svoji analýzu a potom teprve se budeme zabývat něčím dalším. Jak je možné, že komise dosud tuto povinnost prvního železničního balíčku nesplnila podle článku 63 Rikástu a my se zabýváme novým materiálem. To je proti všem pravidlům. Za druhé, článek 63 říká, že se mají vytvořit odpovídající podmínky, aby se zajistil nediskriminační přístup k infrastruktuře. Proč komise znovu nerespektuje svoji povinnost z toho recastu? Čili proč tu nemáme analýzu toho, co se dosud přijalo? Pamatujeme si všichni dobře, že recast byl právě proto, že první železniční balíček nebyl uskutečněn a většina států měla naprosto racionální argumenty, proč to nedělat. A na závěr, jak je možné, že budeme akceptovat, aby byly různé podmínky u různých států. Tedy jestliže jednou bylo potvrzeno, že holding je v pořádku, jak je možné, že to zakazujeme dalším státům? Tady něco není v pořádku. Tady máme Evropskou unii první a druhé třídy. To je špatně. Děkuji. Okay, Michael, now we go into the... Dobře, nyní Michael, ostatní Michael na dvě minuty a potom jako zpravodaj dnes odpoledne dostanete pět minut a všichni ostatní budou mít dvě minuty. Jinak to prostě nestihneme, to je prostě jednoduché. Ale přesto za normálních okolností mají koordinátoři eh, více času než všichni ostatní. To považuji za nespravedlivé. Já eh, nechávám, říká předseda koordinátory, mluvit déle než ostatní, ale ostatním říkám panu Zaríbimu a paní Durant a tak dále, že eh, se musí omezit. Koordinátorům jsem rád poskytl tři minuty a poskytnu, to znamená, že ostatní se omezí. Musíte se rozhodnout, kdo bude koordinátorem, dobře? <coughs> Dám vám tři minuty a pak dám zase liberálům tři minuty a panu Zílerovi. Vidíte? Už jsou tady námitky. Michael, tři minuty, tři minuty nyní. Takže napřed eh, cherry picking. Stínovi zpravodajové mají dvě minuty. Takže Michael, máte slovo cherry picking. To není problém, jestliže čtyři vlaky jedou eh, během 20 minut a pak eh, jsou dvě hodiny přestávky, když jsou to nákladní vlaky, ale když se jedná o osobní dopravu, tak to není správné, musí platit jiné eh, nařízení a musí tady docházet ke koordinaci. Ve Francii je to možné. Zákazník musí být v popředí dále. Výběrová řízení, paní Trier Eh, pokud existují minimální mzdy, tak už to nepřichází v úvahu, ale my chceme minimální mzdy a také tarify eh, stanovené kolektivními smlouvami. Pak je to nejlepší možná úprava a ne, že eh, a nechceme sociální dumping. Dále eh, navýšení eh, cen za trasy. Navyšují to enormně toho času již o 60%. Co proti tomu děláte, paní Hensl? Pane Morety, vlaky z Mnichova do Benátek mohou nebo nesmí na některých nádražích zastavovat. V Miláně pouze na některých. To je neférová soutěž. Co, děláte, co děláte proti tomu? Dále jízdenky v EU, to jsme se už dávno rozhodli, že to je v pořádku, ale nebude to eh, prováděno, eh, respektive není to prováděno. Když to nedokážeme zajistit u jízdenek, tak jak chceme mít celoevropskou síť. Další otázka. Co děláte, paní Henzer, proti eh, slučování se a proti přebírání podniků konkurenty? Když naše nařízení připouští pouze dva nebo tři aktéry či subjekty, tak ztrácíme tady možnost eh, zdravé konkurence. Dále v Sasku Anhaltsku eh, dochází k eh, přímému zadávání zakázek eh, za určitých podmínek. Já to považuji za diskriminaci vůči ostatním. Jaká je vaše pozice k tomu? Dále jste řekla, že národní a evropské orgány musí spolu kooperovat. Ano, to si myslím také, ale kdo bude mít poslední slovo? Národní orgán nebo evropský? Vím, že 95% případů není konfliktních, ale v případě případě konfliktu podle mého názoru by rozhodující slovo měla mít evropská instituce či eh, úřad. A poslední bod. Soutěž nic nepřináší. V posledním řezničním balíčku jsem byl zpravodajem a viděli jsme, že ti, kteří otevřeli trh eh, eh, nákladní dopravě ve Velké Británii na nízké úrovni, pak v Nizozemsku, Německu, uzavřený byl tento trh ve Francii a Francie právě přišla o 20 Dochází také ke ztrátám na eh, pracovních místech, ale když jste v eh, konkurenci, v konkurenčním boji, tak to riskujete eh, trasa Düsseldorf-Metman, tam hrozilo, že se ta linie Eh, respektive trasa uzavře, protože eh, tam bylo málo cestujících. Převzali to soukromí provozovatelé a eh, skokem narostl počet cestujících a navíc se k tomu ještě přidružila nákladní doprava, takže to popírá váš názor mm, proti zdravé konkurenci. Děkuji. Děkuji za všechny tyto prezentace. Rád bych v podstatě se obrátil na všechny, protože zde máme pana Moretio, zavedeného provozovatele, dále je to pohled infrastruktury a tak dále. Já bych se chtěl zeptat, měli bychom to udržet jakožto čtvrtý balíček, nebo bychom technické záležitosti měli oddělit do jiného pilíře a zároveň bych se rád vyslechl názory nejen teda vás dvou, ale i ostatních panelistů k tomuto tématu. Druhá věc. Paní Trier Samozřejmě, že odbory jsou nesmírně důležité politicky, je to síla, je to um, důležitá oblast, důležitý prvek. Vy tvrdíte, že trpíte touto legislativou. Já si myslím, že z dlouhodobého či střednědobého horizontu to je špatné. Vy hovoříte, že jste proti tomuto fragmentování daného sektoru, ovšem na druhé straně tato fragmentace na pracovní trhu by přetrvávala. Nevím, kolik podniků železničních jsou vašimi z jednotlivých států, jsou vašimi eh, členy, ovšem určitě jsou zde rozdíly, pokud jde o mzdy a pracovní podmínky. A nevím, kolik pracujících by mohlo pracovat v jiném železničním podniku v jiné zemi, tak jak jsme to viděli v letecké dopravě, piloti a tak dále mm, členové posádek, to jsme již viděli, že tato možnost existuje v různých zemích. Ovšem u pracovníků železnic z dlouhodobého hlediska vidíme pouze dvě možnosti. Buď bude ten trh kompatibilnější s ostatními způsoby dopravy a z dlouhodobého hlediska prostě by to bylo lepší, pokud jde o pracovní podmínky, příjmy, nebo druhá možnost prostě bude to sektor, který bude ztrácet a který nebude představovat žádnou budoucnost, Mm, ani pro tento eh, sektor, ani pro pracující. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Rád bych poděkoval všem našim panelistům, eh, nesmírně zajímavým, za nesmírně zajímavé prezentace. Rád bych řekl, že v podstatě všechny prezentace, kromě zástupce odborářů se dívají na tento čtvrtý balíček pozitivnějším. Ano, tento balíček by měl otevřít trh v oblasti přepravy cestujících, měl by zlepšit kvalitu poskytovaných služeb našim cestujícím. To je dobré. Liberálové si vždycky mysleli, že je to že je dobré otevřít trhu, trhy, budou se, bude-li zde více provozovatelů, měly by se zlepšit i služby, které poskytujeme našim cestujícíma právě proto je toto oddělení, to, tento unbundling důležitý, tak aby jednotliví operátoři mohli opravdu se dostat na tento trh na základě stejných a rovných podmínek pro všechny, abyste panovala lepší koordinace, abyste byla stejná platforma, tak aby všichni operátoři, všichni provozovatele mohli hrát na základě stejných podmínek. A nyní eh, bych se obrátil na Německo velkou kolegyně, která zastupuje regulátora. Ta vertikální, to vertikální oddělení prostě nebylo dostatečné. V holdingu ještě neustále tam může dojít k nějakému zamoženému financování nebo využívání společných pracovníků a tak dále. Nebudou se dostatečné kontroly. Já mám určité zkušenosti a myslím si, že pokud je účetnictví, zde můžete být opravdu velice kreativní, čili jak toto uhlídat. Druhá věc. A nyní se obracím na zástupce uživatelů, cestujících, kteří se rovněž dívají, řekněme, víceméně pozitivně na tento návrh. Ovšem, co bychom mohli ještě udělat v rámci tohoto návrhu, tak abychom zlepšili služby, které poskytujeme našim cestujícím. A dále se obracím na operátory a na manažery sítí. Pokud by opravdu došlo mezi mm, operátory, mezi provozovateli a infrastrukturou skutečnému oddělení, kdyby to opravdu fungovalo, mohla byste vzniknout spolupráce, tak aby ty náklady transak- na, transak- na transakce prostě byly vyřešeny určitou společnou platformou, kde všichni provozovatelé jsou, fungují na stejné rovině, na, stej, na základě stejných podmínek a mohli by spolupracovat a dosáhnout určité úspory z rozsahu nejenom na národní úrovni, ale třeba i na evropské úrovni, čili jak toho dosáhnout v rámci tohoto čtvrtého železničního balíčku. Děkuji. Děkujeme. A nyní paní Duran. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Ráda bych všem rovněž poděkovala. Pokud jde o CER, vám bych ráda řekla, pane Morety, ano, samozřejmě je zde víc než pouze nějaké drobnosti. Souhlasím s vámi v tom, že ten text mm, v podstatě nepřichází s nějakými globálními ponaučeními, pokud jde o liberalizaci tohoto sektoru. A pan Berkeley, ano, na základě té analýzy, analýzy, která je detailní, vidíme zde liberalizaci ve Velké Británii, když se zaznamenají 60% zvýšení, pokud jde o nákladní dopravu, tak bohužel je to taková apokalyptická vize, kterou jsme zde viděli a to v podstatě mm, napsal někdo, kdo je pro liberalizaci. Pokud jde o integrované služby, mm, to je legitimní, je to možné, pokud bychom ty podniky jaksi rozdělili. Ovšem já zde nehovořím nějaké kontrole hospodářské soutěže, ale určité kvalitě toho provozu, té práce. A pokud zde dojde k, mm, prostě k rozdělení těchto podniků, tak, nebude, tak dojde k mm, roztřištění. Prostě postupujeme velice rychle, článek 63 není respektován, v rámci mm, rekastu mělo by se to celé ještě jednou projednat, musíme vzít v potaz stávající legislativu, stávající situaci, my prostě chceme velice rychle aplikovat eh, a velice rychle, takový Big Bang zde navrhujeme, podle mého názoru to nesmírně poměrně nebezpečné. Ráda bych ovšem poděkovala za veškeré příspěvky, ovšem podle mého názoru, pokud jde o jednotlivosti tohoto balíčku, podle mého názoru je zde nedostatečná analýza, vědecké poznatky a veškeré budoucí kroky, které by mohly ohrozit situaci na železnici a především ohrozit zájmy našich eh, cestujících. Děkujeme. Děkuji, pane předsedo. Děkujeme všem hostům. Já doufám, nebo myslím a doufám, že o železničních balíčcích dnes mluvíme naposledy a že ten návrh, který jsme dostali, bude posílen. Protože i já si myslím, že je potřeba posílit ty tři základní věci, každém návrhu, to znamená ta pevná pravidla, zdroje, které nesmíme zanedbat. Musíme se zamyslet nad tím, jak je zajistit. A pak jde o celou tu otázku časového plánu. Nemůžeme to všechno odkládat. Nemá smysl mít legislativu, která se bude zavádět v roce 1919 až 23, pardon, 2019 až 23, jako u toho recastu. A co se připomínek týče, mám otázku hlavně na pana Moretyho. Na základě vašich zkušeností, jaké návrhy by podle vás vedly k větší konkurenceschopnosti na trhu a k větší atraktivitě pro investory? To je moje první otázka. Druhá otázka Mluvil jste, pane Morety, o základních podmínkách. Ale já bych rád věděl od komise, jestli je pravda, že základní podmínky, základ tohoto návrhu, nebyly řádně analyzovány. Protože to podle mě oslabí celý návrh. A pak ještě otázka na paní Henslerovou. Možná, že jeden z vás by mi mohl vysvětlit, proč silný evropský regulátor anebo národní regulátoři by nám skutečně umožnili alternativu pro odpojení, jestli by to byla alternativa. Samozřejmě reciprocitu potřebujeme, ale já si nejsem jistý, jestli to, co jste říkali o odpojení, nebo jste si jistí tím, že tito regulátoři budou alternativou, že nahradí odpojení. A ještě poslední věc, pane předsedo. A odpojení jsme měli v televizním sektoru, tam bylo skutečné oddělení a nebylo to úplně negativní. Pan Van Dálen? Děkuji, pane předsedo. Budu zcela upřímný. Vůbec eh, nejsem eh, tak eh, nadšený když e, jde o železnice, e, nadšený těmito slyšeními nebo setkáními. E, mám stále stejný dojem, stále si stěžujeme, naříkáme si na něco, hovoříme o hrozbách, ale málo hovoříme o šancích. Pak slyšíme o situacích cestujících nebo provozovatelů, ale nikdo neřekne, pojďme uvažovat eh, na evropské úrovni, bude to lepší. To moc neslyším. Pane Berkeley, eh, to, co jste řekl, mm, bylo pro mě zajímavé, ale slyšel jsem i řadu jiných eh, aspektů. Vy jste například řekl, že eh, nákladní doprava v Anglii narostla o 60 eh, Jaké tajemství v tom vězí, v tomto 60% nárůstu? Můžete nám to vysvětlit, jak jste toho dosáhli? Ano, přečíst si to můžu sám, ale rád bych to slyšel. Jsme tady na slyšení, jak jste to dokázali. A dále na adresu zástupkyně spolkové německé agentury vy musíte rozdělovat eh, trasy, musíte se starat o to, aby kapacity byly rozdělovány férově. Jak to umíte zaručit? Dovedu si představit, že i e, e, v Německu často pomáháte německým drahám, když se třeba na vás obrátí nizozemské dráhy e, a chtějí si něco vydobít pro své železnice. Jak tedy zaručíte férový přístup a neupřednostňování německých drah? Děkuji, pane Fandálene. Next is Mrs. Děkuji. Dále paní Sehnalová, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych měla v podstatě dotaz na paní Trier, nebo spíš eh, měla toho na srdci příliš mnoho, než aby mohla eh, sdělit tu svoji poslední část vystoupení ohledně bezpečnosti. Já bych ráda si vyslechla tuto část, i když to téma je až, až na odpoledne, protože si myslím, že zaměstnanci, kteří k tomuto mají, mají co říci. A moje druhá poznámka, částečně tady byla už zmíněna, e, týká se v podstatě e, možnosti vzniku holdingu i po uvedení směrnice v platnost tam, kde dosud e, holdingové struktury neexistovaly, protože se opravdu domnívám, že abychom měli jeden právní režim a stejné podmínky, tak by tato možnost měla být umožněna. Díky. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Jen pár postřehů. A pak ještě mám konkrétní otázku na pana Berkliho. Jak jsme slyšeli v této diskuzi, rozhodně nejsme jednotní v parlamentu, neuvažujeme stejně. A tato diskuze rozhodně také ukázala, nakolik je těžké, aby tento parlament uvažoval o skutečné liberalizaci. Slyšel jsem podivné věci. Hodně se mluví o cestujících, jistě. K tomu bych chtěl dodat, že cestující je podle mě králem. A pokud bychom měli mít skutečnou liberalizaci trhů, pak by podle mě cestující byli spokojení. Komise nenavrhuje nic, co zachází dál, než jsou jakési z lesny. Komise prostě navrhuje, že otevírání trhů pro dopravu, osobní přepravu má být k dispozici pouze pro trhy, které dosahují minimální velikosti. Dobře, tak se pokusíme vyhnout těm zlým snům. Řeknu něco k tomu, co uváděla paní Trier. Vy jste nám tady vykreslila strašlivý obrázek privatizace z pohledu zaměstnavatele. Kdo je nejlepší zaměstnavatel? Já myslím, že nejlepším zaměstnavateli jsou většinou ty podniky, kterým se daří dobře, které mají dobré postavení na trhu. A to jsou většinou podniky, které se právě nejlépe starají o své zaměstnance. Ale jen velmi krátce. Otázka na pana Berkliho. Vy jste říkal, a já s vámi v zásadě souhlasím, ale vy jste říkal, že členské státy nesmí zavádět technické a právní překážky že potřebujeme plné oddělení tratí a služeb, že potřebujeme úplnou interoperabilitu. Ale pak jste říkal, že je to jenom tehdy, pokud členský stát naprosto nezbytně nepotřebuje nějaký speciální režim. Bylo by dobré, kdybyste nám řekl, jakou situaci máte na mysli. Ta nezbytná nutnost v členském státě. Děkuji, pane Beněne. Ano, jen krátce chtěl bych opravit některé z těch negativních poznámek k britskému systému. Od privatizace, nebo v době privatizace, ten ve Staffordshire jsme měli čtyři vlaky za den na našem nádraží a jeden až dva do Birminghamu. 18 let poté máme každou půl hodinu vlak do Birminghamu a každou hodinu vlak do Londýna. A tím se vysvětluje, a to není typické jen pro nás, to je typické pro celou zemi, a tím se vysvětluje, proces dvojnásobil počet cestujících, ale vysvětluje se tím také, proč, jsme, proč jsou železnice a vlaky přelidněné. Já mám otázku na zástupce odboru, já se omlouvám, já nevidím vaše jméno, nemám před sebou program. Nechápu, proč jste proti vytvoření jednotného evropského železničního prostoru, nebo jestli jste proti tomu, anebo ne. Protože z vaší prezentace vyplývá, že jste proti jednotnému evropskému železničnímu prostoru. A já nechápu, jak zajistit konkurenceschopný železniční sektor, který by soutěžil se silniční přepravou, když budeme proti. A také se chci zeptat eh, německých regulátorů. Vy si představujete systém, který bude hybridem mezi oddělením a integrací? Mě by zajímalo, jak by to mohlo fungovat? Máte nějaké návrhy? Pokud je třeba o podnik, který chce provozovat vlaky a najednou zjistí, že tenhle ten kousek je integrovaný a pokud se o to chce ucházet, tak se musí ucházet zároveň o provoz infrastruktury. Je to důvěryhodný model? Tak by mě asi zajímalo, co si o tom myslí Tony Barkley. A od Tonyho bych také chtěl vědět, Jaké jsou hlavní překážky vytváření většího transevropského trhu pro železniční silniční eh, pro železniční eh, nákladovou přepravu a jaký je dopad na pracovní podmínky a počty zaměstnaných osob v těch zemích, které provedly privatizaci. Pan Zaryby, dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Mnohokrát děkuji všem, kdo vystoupili. Já myslím, že všichni souhlasíme s tím, že musíme vybudovat vysoce výkonnou evropskou železniční síť, ale trošku se liší naše představy o tom, jak toho dosáhnout. Mě zaujalo, ale také trošku znepokojilo to, co říkal pan Morety. On říkal, že studie dopadů komise nejsou dobře zaměřené. Nebylo by možné zadat dobře zaměřenou studii dopadů nebo analýzu dopadů, která by byla základem debaty pro tvorbu politiky? A nemá komise všechny předpoklady pro to, aby to mohla udělat? My v parlamentu potřebujeme objektivní přístup. Mohla by tedy komise uvažovat o tom, že by provedla novou studii s nezávislejšími orgány, protože pan Morety říkal, že stávající studie nejsou nezaujaté. Já bych tedy řekl, že by mohla proběhnout debata na základě spolehlivé studie nebo spolehlivých studií, což by vedlo k lepší tvorbě politiky. A to je právě důvod pro tuto debatu. Takže, pane Morety, když si tohle všechno vezmeme, napadají vás další oblasti pro nějakou studii, kromě toho, co říkala komise. Bylo řečeno, že potřebujeme společná pravidla, která se budou dodržovat, aby byl trh otevřený. Jistě s tím bez pochyby souhlasím, Znamená to však, že musíme vnucovat každému členskému státu nějaký styl zprávy nebo řízení. To je celkem paradoxní, když řekneme, že chceme otevřít a liberalizovat trhy, ale zároveň budeme předepisovat určitý styl zprávy nebo řízení každé zemi. Pokud budeme mít silného regulátora, který nediskriminuje, nebude to lepší přístup? Mě celkem překvapuje, že vidím, že je tady jenom jeden zástupce odborů, který obhajuje pracovní podmínky. Samozřejmě, pokud jde o podmínky platů, mez a tak dále, já skutečně bych velice rád, aby i na tyto otázky, které se týkají pracujících, odpověděli všichni naši panelisté. Gracias, presidente. Para comenzar de... Paní Binbalo, děkuji, paní, pane předsedo. Na úvod chci říct, že plně souhlasím s tím, co říkala Monika Heiming. Já myslím, že všichni si myslíme, že kdybychom tady měli další balíček, tak bychom to nejradši všichni zdali a zabalili a šli domů. My všichni víme, proč máme problémy s třetím železničním balíčkem, všichni víme, jaké problémy nás čekají a jak těžké je dát dohromady takovéto železniční balíčky. Víme, že jsou problémy s historickými monopoly, s velkými holdingovými společnostmi. Víme, že jsou problémy s tím, jak se legislativa v jednotlivých členských státech implementuje. A chci se zeptat našich hostů, jestli jsme si opravdu jistí tím, že chceme budovat evropskou síť. A pokud ano, jaké pravidlo bychom měli mít pro evropského regulátora? a co by měli dělat současně národní regulátoři. To mi připadá jako klíčová otázka, pokud chceme postoupit ku předu. Pokud by to všechno mělo být řízeno na evropské úrovni. Mě by tady zajímalo, co si myslíte o této věci. A pak mám ještě otázku na paní Trier. Já myslím, že otevření trhu vůči větší konkurenci, jak ukázaly zkušenosti, vede k kvalitnějším službám a také k lepším příležitostem pro, pro školení, pro výcvik pracovníků. Já myslím, že by to také vedlo k příležitostem pro lepší inovaci a také proto k vylepšení poskytovaných služeb v celém sektoru. Děkuji. Mnohokrát děkuji, paní Bilbao. A teď se vrátím k našim hostům. Vezmu si vás v tom pořadí, v jakém jste mluvili. Takže začneme panem Forstrem a skončíme paní Henslerovou Ungerovou. A protože máme málo času a chceme si ještě vyslechnout komisi, požádám vás, abyste odpovídali jenom na ty otázky, které byly položeny vám konkrétně, abyste nemluvili obecně a každý dostanete tři minuty. Pokuste se odpovědět, to je maximum, nemusíte vyčerpat tři minuty. Říkala jsem si, že to bych také mohla zmínit. Takže pan Forster. Okay. Uh, K otázce, jak dlouho trvají ty eh, regulační postupy, dva měsíce až rok. Eh, to je naše zkušenost. K otázce, jestli se vyplácí žaloby. Mohu říct si jasně, sotva, je to nekonečně nákladné. Zpočátku jsme se o to snažili, eh, vydávali jsme na to miliony a částečně jsme tím vyvolávali velmi dlouhá řízení a jasná odpověď. My v Rakousku považujeme regulátora za nezávislého, máme velmi máme dobré zkušenosti s tímto regulátorem eh, ve snaze získat určitá rozhodnutí, která by jinak nebyla možná, podle našeho názoru. Mám také za to, a to je k otázce pana Kadraviho, eh, do jaké míry tady nahrazují oligopoly monopoly. Podle mě tomu tak bude, jestliže eh, se budeme držet návrhu komise, to znamená, že budeme vytvářet vlastně malé šarže pro eh, veřejná eh, výběrová řízení, že budeme mít mnoho mm, mm, uchazečů, to povede k pluralismu. Ani se nedomnívám, že tím systém utrpí, protože musíme mít jasno ve dvou věcech. Na jedné straně máme otevřený přístup na těch trasách, kde máme šance bez dotaz věcí, tudíž bez daní, veřejných daní nabízet eh, servis zákazníkům. A pak existují výběrová řízení, která dnes eh, nahrazují přímá eh, zadávání zakázek. A když bereme v potaz, že konkurence se postará o zlevnění nákladů například pro regiony, pro obce, zadavatele, takže v tom spatřujeme velmi pozitivní vývoj při provádění čtvrtého železničního balíčku špičku a nikoli riziko pro malé úseky, protože ty mohou být financovány výběrovými řízeními, pokud to výběrová řízení zlevní. Například Bavorsko, kde jsme před několika lety vydali méně peněz na větší kvalitu a více cest. Takže vidíme, že to vyvolalo i větší eh, četnost dopravy. V těch třech minutách asi nebudu schopen eh, zodpovědět všechny otázky, ale eh, ještě bych se vyjádřil stručně k tomu, co měl na mysli pan Kohlíček. Já to vidím zcela jinak. Já se domnívám, že cesta komise je dokonalá, totiž již nepodporovat přímé zadávání zakázek, ale místo toho po, požádat výběrová řízení a posilovat tím konkurenci. A souhlasím s vámi, tady jde o to, aby konkurence, respektive hospodářská soutěž byla taková, aby optimalizovala situaci zákazníka. E, v tom jsme zajedno. Pak ještě něco k otázce, jak nakládáme se zaměstnanci. Jednoduchá odpověď. My pracujeme na základě kolektivních smluv. Naši zaměstnanci mají také vynikající eh, vzdělání, školení, která je naše kvality jsou průběžně kontrolovány ministerstvem dopravy, které nám osvědčuje skutečně vynikající výkony. To vůbec nesouvisí s tím, že by soutěž nebo soukromý provozovatel nějak e, snižoval e, kvalitu nebo dokonce e, rozsah bezpečnosti. Soukromý provozovatel chce být úspěšný a je úspěšný pouze tehdy, jsou-li zákazníci v bezpečí a spokojení. Děkuji. Eh, já se domnívám, že eh, naši hosté budou také rádi odpovídat na vaše dotazy eh, mailem. Pan Moretti má nyní tři minuty. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. První otázka. O základech abych se vyhnul zdlouhavé odpovědi, tak eh, jste ostatně dostali odpovědi i ve vašich podkladech. Tam jsou také naše názory k předloženým pozněvacím návrhům. Eh, tam eh, jsme také zpracovali jakýsi souhrn a poznámky k hodnocení dopadu. A kromě toho je tam ještě 53 otázek týkajících se hodnocení dopadu, takže to si tam sami můžete pročítat. I problémy, které tam eh, spatřujeme, takže bych to nyní nerozebíral. Nechceme tady diskutovat obecně, ale chceme být konkrétní. Druhá skupina problémů, eh, vztah mezi o ním cherry picking a teritoriální rovnováhou. To musí vyřešit politika. To je přece základ eh, veškeré diskuse. Já jsem tady podal příklady, například NTV v Itálii. my chceme liberalizovat, ale nikoli na základě eh, vyzobávání toho nejlepšího. Eh, soukromník se stáhne, když eh, přijde o peníze ale když eh, NTV začala provozovat i vysokorychlostní vlaky, tak eh, vydělala eh, mnoho finančních prostředků, které pak investovala, aby vyrovnala určité ztráty, například na trase Jadranské a tak dále. Výsledkem bylo, že ta centrální vysokorychlostní linka má vlastně eh, nabídku o 50% vyšší, než je poptávka, ale to není problém pro ten podnik eh, samotný. Ten podnik vlastně postupuje podle té běžné logiky, eh, ale je to problém, který musí vyřešit politika. Teritoriální rovnováha mezi územími, to lze zajistit například cestou dalších nových odvodů nebo poplatků. Musí být vytvořena rovnováha mezi územími, kde eh, existuje funkční trh, kde se dá eh, vydělat eh, zcela s jistotou, a pak jsou území, kde mm, investoři nebo provozovatelé o peníze přicházejí, ať už se jedná o přímé zadávání zakázek nebo o výběrová řízení, to přesně nevím, jak to kde bylo v Itálii, ale my nebudeme akceptovat eh, eh, takové eh, nařízení, respektive takové závazky veřejné služby, které nemohou být naplněny. Musíme přece mít na paměti také nákladovou stránku pro podniky. To musí vyřešit politika. Politika je zde zastoupena, ale na národní úrovni. Otázka nákladu co jste uvedl k nákladní dopravě a mezinárodní osobní dopravě. Silný nezávislý regulátor na národní úrovni, ale také koordinující regulátor na evropské úrovni eh, jsou oba zapotřebí. A co mají dělat? Tyto eh, dva subjekty eh, mají zaručit volný a garantovaný přístup s jasnými lhůtami, jasnými minimálními pravidly, protože při přemíře pravidel eh, zanikáme, zaniká eh, podnikání. My nemůžeme dále rozšiřovat logiku národních trhů, chceme-li myslet evropsky. Existují dva eh, druhy podniků. Eh, jedni eh, jsou vlastně manažeři infrastruktur, provozovatele a tak dále, ale pak máme také výrobní podniky a na tomto území ještě stále nebo trhu zbývá několik volných kapacit existují japonské podniky, které jsou zde již etablovány a tak dále. To je problém. Předseda přerušuje, prosím o závěr. Ano, okamžitě, říká pan Moretti. Takže silní regulátoři, otevření trhu, musíme myslet na železniční sektor jako na celek, dále zavádění nových pravidel, intermodality v nákladní dopravě Mám-li anglické podmínky v Itálii, pane Moretti, prosím, ukončete, říká předseda. Ano, už jsem ukončil. Miláno, Benátky, to je šest stanic, šest zastávek. Já se snažím eh, řídit tento výbor, ale skutečně jsme již přetáhli. Eh, je tady ještě možnost komunikovat eh, se členy také neformálně, ale prosím, abyste mm, se omezili na minimum. Nyní má slovo pan Barkley, tři minuty. Děkuji, pane předsedo my máme k dispozici dokument, který můžeme poslat mailem všem eh, členům. Eh, eh, jedná se o provozování vysokorychlostních vlaků. Další otázka ano, my jsme byli první, kteří jsme eh, liberalizovali a poučili jsme se z toho. Nyní eh, máme eh, asi navýšení osobní a nákladní dopravy o 60% a ceny, respektive náklady se snížily o 50% díky regulátorům. Jak se nám to podařilo v nákladní dopravě? Konkurenci máme sedm provozovatelů v rámci intermodálního provozu včetně přepravy uhlí, to je sice jiná věc a ne tak příznivá, ale eh, jedna nezávislá studie je k dispozici o tom. Dále pracovní místa ve Spojeném království. Počet míst v železničním sektoru zůstala víceméně stejná od doby privatizace. Určitě mm, e, si někteří vedou velmi e, e, dobře, například je nedostatek strojvůdců a tím mají velmi slušné platy. Dále náklad toho oddělení je poměrně nízký, ale výhody jsou mnohem vyšší, převyšují náklady. A dále Tady byla otázka po nákladech toho schvalování, nového schvalování v eh, členských státech. To je určitá překážka mm, v Evropě, protože když získáte registraci nebo schválení pro lokomotivu nebo vagon a musíte mm, to opakovat v každém členském státu nově, tak většina našich členů by to vzdala. Tady je zapotřebí eh, vlastně celoevropského regulátora. Je to otázka financování, ale proč ne? Proč musíme mít každý pouze kousek kontroly? Samozřejmě musíme mít eh, místní řízení eh, servisu pro cestujících, ale čím více jednotného trhu nákladní dopravy v Evropě, tím lépe. Upřímně řečeno, to srovnání s Francií považují naši provozovatele za velmi obtížné. Ve Francii mají těžké podmínky, jsou blokováni manažery infrastruktury a proto objemy jejich nákladů ve Francii se snižují asi o 50 a současně naše narosty o 60 takže proč potřebujeme nové studie a nové výzkumy? Řekl bych, že je to velmi obtížné, protože je velmi mm, málo nezávislých provozovatelů a je obtížné získat nezávislý postoj. Myslím, že odpovědí je jednotný trh eh, v železniční přepravě. Mějme co nejvíce věcí společných v Evropě a mm, Jediným eh, rozdílem je například eh, eh, ve Velké Británii velikost vlaku nebo vagonu. Ta je menší ve Velké Británii. Je to v důsledku moderní technologie. Kdybychom mohli mít jeden systém signalizace, a e, jednotné systémy všeho ostatního v Evropě, tak ušetříme peníze a budeme mít příležitost navyšovat objem přepravovaného nákladu a dopravy vůbec. Děkuji paní Heming. Tři minuty. Thank you very much. Děkuji za slovo. Velice stručně. Pane Kroši, děkuji, e, že za vaši otázku a děkuji že se těšíte na tento balíček. Proč to děláme? Protože chceme jednotný trh a manažeři infrastruktury jsou součástí tohoto obrázku. Chceme mít harmonizovanou infrastrukturu tak, aby skutečně spolupracovali na základě interoperabilních pravidel, ať už jsou technická nebo provozní. Prostě to ovšem bude poté propojeno i s kvalitou tohoto čtvrtého balíčku a já se těším i na tu debatu o technických pravidlech, protože to mě trošku zneklidňuje. Možná eh, z vaší vizi byste měli zajít ještě dále do budoucna. Ano, dobrá kvalita a mm, na straně parlamentu i rady, pokud je o štetý balíček, ty všechny ostatní věci ještě prodiskutujeme a doufám, že to bude fungovat. Děkujeme, říká vám předseda paní Triers. Tři minuty, děkuji za slovo, pane předsedo. Mm, my odboráři, my nejsme proti jednotnému trhu v této oblasti, v tomto sektoru. My jsme proti tomu způsobu. My si prostě myslíme, že totální oddělení provozu a infrastruktury není tím správným způsobem. Nemyslíme si, že je to nejlepší liberalizace domácího trhu v přepravě cestujících prostě není podle našeho názoru správnou cestou. Interoperabilita, ano, to je správný krok správným směrem a Mm, všem první krok by měla být právě ta interoperabilita. My jsme k tomu přispěli. Byla to právě naše organizace, která vyjednávala v roce 2003 společně s Evropskou organizací i zaměstnavatelů dvě dohody. Jednak to byla interoperabilita zaměstnanců a dále to byla Evropská dohoda ohledně pracovních podmínek, mobilní operátoři, eh, doba odpočinku a tak dále. Od roku 2005 se to stalo evropskou směrnici a od roku 2008 to bylo implementováno do národních legislativ. Další dohoda to byly licence pro strojvůdce, obsah jsme diskutovali na evropské úrovni a nyní je to přílohou této směrnice. Čili my jsme opravdu dělali náš kus práce v oblasti interoperability a v zlepšení přeshraničního fungování pracujících v tomto sektoru. Mnoho otázek ohledně toho, že nepřímo oboříme, že liberalizace by zlepšila situaci mm, pracujících v našem sektoru z dlouhodobého hlediska. Obecně řečeno, restrukturalizace má negativní dopad na pracující. To je taková obecná poznámka, já už jsem se o tom zmínila na začátku. V podstatě již 10, 15, 20 let probíhá v tomto sektoru restrukturalizace a má to obrovské dopady na pracující. Nemohu se zmínit o všech, ovšem, jestli dovolíte, alespoň jedna věc. Příští rok Evropská agentura pro železnice prohlásila právě příští rok rokem, který by se měl zaměřit na psychosociální rizika restrukturalizačního procesu a dopady socioekonomické. Evropská agentura pro bezpečnost a na zdraví a při práci eh, se zabývala eh, touto problematikou především s ohledem na problém francouzského telekomu. To jistě jste o tom slyšeli. A dále otázka pana Kroše. Cestující a zaměstnanci mají hodně společnou zájmu. Kvalitní dodávka kvalitních služeb a bezpečné železnice. Protože pro naše pracovníky je opravdu mm, ve vlacích, na stanicích, neustále se musí eh, omlouvat za spoždění, jsou v té první linii, berou na sebe veškeré tyto stížnosti, čili podle mého názoru tyto dvě skupiny mají mnoho společných zájmů. Pane Kramere, minimální mzda není řešením povinné kolektivní smlouvy, které budou aplikovány všemi společnostmi. To je řešení. V Německu jsme již nastoupili tuto cestu a v současné době se snaží zajistit to, aby ty tary pro GECR, aby to bylo povinné, je to součást naší legislativy. Ovšem zatím tam ještě nejsme. Evropský sociální dialog, tam vedeme společný projekt, studujeme, analyzujeme tuto situaci a připravíme informace i o celé této záležitosti. Já se omlouvám, že nemám čas odpovědět na další otázky. Děkujeme, pane Žako má slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Ano, situace konkrétní. Samozřejmě hm, cestující vidí, že neustále se zavírají některé tratě, protože prostě nebyly dostatečně ziskové. Nejde pouze o hm, nějaké krátké tratě, ale například i TŽV, to, to prostě kam se dostaneme tímto způsobem. SNCF u nás ve Francii teď je, že o 30 Procent platí více než VA. To, čili co, jak řešit tuto situaci? Pokud nechtí, nechce čelit eh, vnitrostátní konkurenci, tak budou muset čelit mezinárodní konkurenci a jiným systémům přepravy a k tomu dochází. Samozřejmě, že mm, pracující trpí mnohem více nebo ztratí mnohem více mezinárodní konkurenci. Často chceme, aby se infrastruktura zlepšovala, aktualizovala, odpověď ovšem z ní nemáme peníze. Ano, to je pravda. Toto je otázka, se kterou jsme všichni neustále konfrontováni. Nedostatek finančních prostředků. V současné době je to pravda více než v minulosti. Čili pokud chceme mít více finančních prostředků k dispozici, musíme prostě reorganizovat musíme reorganizovat na interní úrovni, vnitřní úrovni, nevím, jak to udělat. Samozřejmě, že SNC by mělo přijít s řešením, ovšem mm, nejenom organizace samotné práce, ale bohužel někdy to prostě, ta odpověď je i zredukování personálu. To byla odpověď na první otázku. Druhá záležitost. Co bychom mohli ještě přidat k tomuto čtvrtému balíčku? Všechno tam již je a všechno je v těch podrobnostech. No, chceme lepší koordinaci mezi organizacemi cestujících a provozovateli tak aby nám naslouchali, aby nám naslouchali, pokud je o otázky kvality poskytovaných služeb, kvality poskytovaných informací. Před chvíličkou jsem se o tom zmínil, aby nám naslouchali ohledně kvality u prodeje jízdenek. Že velice často zde vidíme, že nakupují lidé přes, že by prostě měli nakupovat přes internet nebo nějaký kiosk, všem mnoho našich cestujících prostě nejsou schopni mm, takto nakupovat lidsky, čili je zde mnoho možností pro spolupráce a zlepšení těchto služeb. Hovoří se zde o dělení provozovatelů a manažerů infrastruktury. Ovšem, i kdyby nedošlo k tomuto oddělení, musíme prostě zajistit alespoň spolupráci mezi těmito jednotlivými subjekty. Prostě často stačí dobrá kvalitní spolupráce mezi orgány, které jsou právně oddělené. Proč ne? Já jsem to viděla například v, v Dánsku, kde fungovali jednak manažeři infrastruktury, operátoři v rámci jedné místnosti a když tam byl sebe menší problém, tak všichni byli schopni okamžitě spolupracovat a jakýkoliv problém byl okamžitě vyřešen. Ano, děkuji. První otázka pana Groše se týkala toho, zda finanční toky v Německu můžeme kontrolovat. Tak to paušálně to odpověd, odpovědět nemůžu. Samozřejmě finanční eh, toky můžeme kontrolovat, když se eh, projevují eh, v cenách a vedou k diskriminaci. To jsme dělali na regionální úrovni. Určité trasy existovaly na, s velmi vysokými cenami, tam, kde panovala konkurence a tam jsme to například státně zarazili rozdíly. V tomto eh, smyslu eh, IAGR se eh, vyslovila jasně proti dotování v takovýchto holdingových systémech. A z toho vyplývá, pane Kaduj, že německý model neobhajují paušálně. Já se pouze vyslovuji proto, abychom se stavěli k problémům pragmaticky a E, tu velmi ideologicky vedenou e, diskusi, alespoň v Německu, o odpojení unbundling nechali stranou a odideologizovali. V Německu právě prochází e, parlamentem jeden zákon, který se ještě snaží posílit regulátora. Ceny by měly být schvalovány ex ante, to znamená, na trhu by neměly existovat ceny, které námi nejsou povoleny. Dále jde také o zamezení zabrání eh, zneužití eh, určitých aspektů eh, a já doufám, že ten zákon projde. Na tom je vidět, že vidím eh, možnosti dále zlepšovat eh, stávající německý systém. A chci ještě jednou se zmínit, že koridory, tři z nich procházejí Německem a v příštím rokem eh, vstoupí v platnost, se stanou takovým lakmusovým testem fungování německého systému. Zdali je přístup ke koridorům bez diskriminace ceny, zdali jsou férové a zdali to hm, ladí také s Eh, osobní eh, dopravou na krátké vzdálenosti. Existuje samozřejmě celá řada eh, národních specifik, plynoucích z historií, plynoucích také z tradicí veřejné služby Německu například existuje velmi těsné propojení mezi nákladní a osobní eh, dopravu, eh, dopravou a to má určité výhody. A tady jsem proto, abychom eh, nadále zohledňovali národní specifika a to dokáží pouze národní regulátoři. Komu se to nelíbí, se může bránit před soudem. Máme pak ještě i Evropský soudní dvůr a, a evropský, evropského regulátora nemáme ani v telekomunikacích, ani v energetice takže myslím, že jej nepotřebujeme ani v železnicích. Měli bychom to ponechat na národních regulátorech. Na adresu pana Kramera samozřejmě chtěla bych, aby se eh, na evropský trh dostalo mnoho regulátorů, ale musím konstatovat, že to jsou ve mnoho subjektů. Eh, jsou to buď eh, ti stávající, anebo pouze někteří. Takže ano, o tomto tématu hm, inicializace větší konkurence můžeme pracovat bilaterálně. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Takže komise se hlásila o slovo, má asi tři minuty. Pokud chcete něco říct, nemáme vás na seznamu. V podstatě teď eh, chci komise vyhovět, i když nemusím, ale musíme skončit ve 12.30. Všichni mluvíme o právech pracujících, i tlumočníci mají práva a jejich právo je skončit ve 12.30, takže prosím. Mnohokrát děkuji, pane předsedo a mnohokrát děkujeme za příležitost vyjádřit se i dnes dopoledne a také dnes odpoledne a proto budu velmi stručná. Za prvé chci něco říct k evropskému regulátorovi, jak víte. V textu recastu je jednoznačná doložka, podle které má komise předložit zprávu o evropském regulátorovi a my to uděláme. Uděláme to včas. Mluvilo se o tom, jestli je tento balíček skutečně nutný, jak víte, jak parlament, tak rada vyzvali komisi, aby tyto návrhy předložila. A jak říká paní Heiming, zaplňuje to mezeru, kterou je zaplnit potřeba. Mluvilo se také o našem posouzení dopadů a o tom, jestli byl tento balíček řádně připravený. Já vás mohu ujistit o tom, že se připravuje už dlouho. A ta tři posouzení dopadů, která komise připravila, byla připravena velice důkladně, na základě otevřených veřejných konzultací s tímto sektorem. To neplatí pro ekonomické studie, které připravil CRE a ostatní, jak se o tom mluvila, a my se domníváme, že naše posouzení dopadů jsou úplně transparentní, stejně tak jako použitá metodologie. A samozřejmě si o tom můžeme s europoslanci popovídat v průběhu debaty. Pokud je o to, jestli potřebujeme silného regulátora, ano, potřebujeme silné regulátory. Ale jak říkali Westband, zřejmě to nestačí, protože nejméně osm soudních řízení bylo nutné například eh, zahájit ze strany nového, nově vstupujícího na trh v Rakousku, aby se zajistili spravedlivé podmínky na trhu, jak říkali zástupci Westband. Znamenalo to pro ně vysoké náklady a bylo to časově náročné. A kolik nových operátorů je připraveno projít si takovéto kroky, aby trh mohl růst. Mnohokrát děkuji. Máme 12.30 a tlumočníci z vás budou mít radost. Takže rád bych uzavřel tuto první část. Chci poděkovat všem, kdo vystoupili a také všem poslancům. Omlouvám se za to, že jsem na vás tvrdý. Já vím, že mám takovou pověst, že jsem opravdu krutý předseda. Rád se k tomu přiznám, nicméně výsledek je ten, že končíme včas a protože jsme, nebo vy jste železničáři, zcela jistě dobře víte, že dodržovat všechno na čas je důležité. Takže uvidíme se všichni odpoledne ve tři hodiny na druhé části diskuze. Všem vám mnohokrát děkuji. Uvidíme se odpoledne.